Okay, dear colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobré ráno. Zahájíme naše zasedání. Čekají nás dva velké body na pořadu jednání. No, ono jich je víc, ale jsou dvě velká témata. Jsou to dvě, dvě velké součásti bankovního balíčku. Nyní u nich zvažujeme pozměňovací návrhy a budeme o nich diskutovat. A jak jsme čekali, je jich hodně těch pozměňovacích návrhů, to je běžné. A to znamená spoustu práce pro naše zpravodaje. Hned se pustíme do práce, nebudu to dále prodlužovat a předám slovo generu Hokmarkovi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji stínovým zpravodajům a všem dalším kolegům za jejich přispění. Je to snad skoro 600 pozměňovacích návrhů, jak jste říkal, pane předsedo. Je to přibližně tolik, kolik se mohli čekat pro tak významnou zprávu. A rád bych teď něco poznamenal na úvod. Především Musíme zajistit, že rekapitalizace nebude znamenat další penalizaci RML eh, zátěží. Musíme se na to podívat celkově. Pokud je banka dobře kapitalizována, eh, tak by to mělo ovlivnit i eh, úroveň požadavku RML. A A také se musíme zabývat týlakem, ale nejen tím, eh, protože jinak bychom na evropské banky napadali další břemena. A za třetí, to je proporcionalita. Nebudu to do hloubky teď rozebírat, ale proporcionalita je důležitá. Banky eh, které potřebují vyřešit eh, své problémy, ty mohou být zlikvidovány, ty nepotřebují MRL. A prostě je zapotřebí jednat proporcionálně. Jedním z témat, která jsou poměrně kontroverzní, je také diskuse o moratoriu. Je zjevné, že tu jsou různé názory eh, na tuto věc. Já ve své zprávě eh, říkám, že je tu riziko příliš dlouhého moratoria, může dojít k tomu, že operace bude úspěšná, ale pacient nám mezi tím umře. A že tedy nebude ta banka schopná v reálu se vzpamatovat kvůli dlouhému moratoriu. Pozměňovací návrhy se hodně zaměřují právě na tyto hlavní e, body. Co se týče e, e, pravomoci řešení před moratoriem, tak Někteří kolegové říkají, že moratoria by vůbec neměla být zaváděna, nebo že bychom se měli eh, zaměřit jen na tu mm, vyřešení, tu sanaci banky jako takové. A eh, já se snažím dosáhnout relevantního kompromisu eh, a přitom zvažovat všechny aspekty, které zde jsou zmiňovány. Co se týče způsobilosti pro MRL nesmíme zapomínat eh, na to, že už je tu navrhováno určité koncové, eh, koncová lhůta. Spravodaj eh, Stínový z EKR e navrhoval takovouto konečnou lhůtu. Já jsem nechtěl původně zmiňovat žádnou lhůtu, protože jsem si říkal, že bychom měli diskutovat o, o tom v kompromisech. A myslím, že je správné, abychom toto společně eh, skoordinovali s EKR a mm, prodiskutovali to. Eh, potom eh, různé struktury, které se týkají MRL, mm, mm, různé požadavky a samozřejmě, že tu jsou různé názory, které se navzájem střetávají ohledně těchto požadavků. Já si myslím, že by se to mohlo vyřešit eh, nějakým eh, eh, provázáním těchto požadavků a potom podřízenost týkající se úrovně TILAK, tam si myslím, že by to že bychom mohli dojít tedy k podpoře nebo alespoň pochopení toho postupu, který jsem eh, navrhl, abychom dosáhli kompromisů. Eh, vodítka pro MRL jsou také poměrně kontroverzní věci. Někteří kolegové říkají, že žádná vodítka by zde k tomu být neměla, eh, že je tedy možná vhodné mm, neúplně zrušit všechna vodítka, ale rozvolnit je nebo mm, nějakým způsobem nastínit. A za, pak je zapotřebí dosáhnout eh, eh, rovnováhy mezi hostujícími a eh, hostícími zeměmi, hostitelskými zeměmi a najít patřičné uspůsobení situace Někteří kolegové říkají, že interní MRL by v Evropské unii by nemělo být. Je, já si myslím, že to není úplně realistické. Někdo říká, že by to v rámci, nemělo být v, v rámci bankovní unie. Eh, neměli bychom být ještě přísnější než eh, to, co přináší současná eh, realita. Měli bychom se snažit udržet vyváženost. Pak je tu několik dalších témat, o kterých se určitě budeme dál eh, bavit. Snad bych dodal jen jednu věc. Některé pozměňovací návrhy podle mého eh, odvádějí eh, tu debatu trochu jinam. A abych to řekl velice kulantně, tak Eh, bych poněkud váhal eh, se zavedením takovýchto pozměňovacích eh, návrhů, protože pokud už jsme se do tohoto tématu pustili, tak bychom teď to neměli zastavit. A rád si vyslechnu kolegy a těším se na další jednávání. Děkuji zpravodaji za velice vyvážené stanovisko. Musím říct, že už jsem připomínal kolegům, že se jedná o MRL, eh, kdy teď se setkávají různé protichůdné eh, myšlenky v naší diskuzi, ale to by nás nikam dál eh, nedovedlo. A proto se musíme držet toho, o čem tato zpráva má být to bude rozumné. Pan Silva Pereira má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji všem, děkuji zpravodaji. A jsme zde, abychom pokračovali v diskuzi o reformním balíčku od komise, především a pokud jde o směrnici a, a o makroregulaci, to je naprosto zásadní pro posílení evropského bankovního systému a pro zvýšení důvěry na trhu. Hlavním eh, cílem změn komise u BRRD je eh, začlenit mezinárodní standardy týkající se absorpce ztrát a rekapitalizace. Jedná se o tzv. Eh, standardy tlak. Ty by se měly inkorporovat do existující ho MREL. Víte, že je to komplikovaná technická otázka, ale tento technický žargon skrývá velice hmatatelné dopady na ekonomiku, na banky a na občany. Pro mě je velice důležité, abychom dosáhli dobré rovnováhy. Potřebujeme pevný systém pro snižování rizika, eh, spolehlivý a také spolehlivý rámec pro případ těžkého období. A když k tomu dojde, musíme zajistit ehm, investice a úspory našich občanů. S ohledem na to se těším na další spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji, abychom nalezli kompromis a abychom měli postoj parlamentu co nejdříve. Jak řekl zpravodaj, byla předložena celá řada pozměňovacích eh, návrhů k BRRD 2, asi 600. 200 e, k, tomuto druhé, k tomu druhému tématu. Myslím ale, že většina pozměňovacích návrhů jde podobným směrem. Některé postoje se překrývají, především pokud jde o moratorium a před řešením krize. Celá řada kolegů to považuje za problematické a navrhuje, aby se to jednoduše vymazalo, Eh, to navrhuje naše politická skupina, anebo eh, při nejmenším zkrátit toto moratorium. Kromě toho jsou zde různé názory, eh, pokud je o interní MRL a také pokud jde o to, jaké pravomoce by měly mít úřady s ohledem na MRL. My jsme měli zajímavé schůzky stínových zpravodajů, hovořili jsme tam o zajímavých otázkách, například Eh, právě o moratoriu. Je to pro nás něco, o čem se můžeme dále zamýšlet. Eh, návrhy EBA a ECB jsou pro nás zajímavé, slyšeli jsme to včera. A to, že eh, ty, ta vodítka pro MRL by měla být zrušena. Dále kalibrace požadavků MRL a otázka přechodných opatření pro MRL. Pokud jde o eh, kalibraci MRELu, eh, musí být navržena odpovídajícím způsobem, tak aby bylo zajištěno, že síla bank je eh, posílena, aby byla posílena také finanční stabilita. Zároveň banky nadále musí být schopné financovat ekonomiku. Je proto zásadní, aby MREL nebyl příliš přísný, přehnaný a aby ehm, tento systém byl přiměřený eh, potřebám eh, v případě krize. MREL musí být vypočítán ehm, úřady pro řešení krizí na základě transparentních kritérií. Ehm, je třeba, aby zde byla jasná rovnice, eh, která bude zohledňovat typ dané finanční entity. Rovněž souhlasím s návrhem komise, že částka rekapitalizace v druhém pilíři musí zohlednit situaci po řešení krize. Zároveň požadavky musí odpovídat obchodnímu modelu a struktuře bank a musí zohledňovat specifika Eh, spořitelen. Dále eh, eh, na ustanovení pro MRL. Měli bychom zde mít jasná ustanovení, kdy bude nutné dodržovat požadavky MRL. Minimální přechodné období by mělo být u MRLu větší než u té LAK. Je to důležité, protože zde existují eh, potenciální problémy pro účastníky trhu. Eh, je třeba, aby eh, čas, aby ta lhůta nebyla příliš krátká. Je nutné zde nicméně stanovit takovou tu lhůtu, a e, udělat zde delší lhůtu, stanovit delší lhůtu pro některé specifické instituce. E, jak jsem řekl, e, ta lhůta u MRLu by měla být delší než u té lakuň asi o dva roky, to znamená leden 2024. Přechodné období pro banky by mělo být eh, u MRELu delší, také než eh, u tlaku kvůli principu přiměřenosti. A je třeba ještě prokázat, že trhy budou schopné absorbovat eh, odpovídající dluhové nástroje v rámci MRELu. Předložím, eh, nebo předložil jsem už eh, některé pozměňovací návrhy týkající se toho, co jsem říkal, eh, dále také pozměňovací návrhy týkající se moratoria, ehm, morálních vodítek. A těším se na další spolupráci se spravodajem v nadcházejících týdnech a měsících. Doufejme, že těch měsíců nebude příliš mnoho tak abychom nalezli vyrovnaný kompromis a abychom dosáhli pozitivních výsledků a tak zajistili finanční stabilitu a ochranu veřejných financí. Mnohokrát děkuji. Pan Kamal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji a stínovým zpravodajům za ten duch, eh, v jakém jsme vedli diskuse. Na začátek bych chtěl říci, že pozměňovací návrhy EKR eh, v podstatě sledují dva nebo tři principy. Za prvé flexibilita. Chceme zajistit, aby jsme neměli stejný přístup pro všechny a abychom eh, neomezovali úřady. Dále je třeba, aby MRL odpovídal eh, jednotlivým firmám eh, aby eh, také úřady pro řešení krizí měly co nejvíce flexibility a abychom zabránili některým nezamýšleným výsledkům, především pokud je o moratorium. A oceňuji to, co stínoví zpravodajové a Gunnar dělají, že jsou otevření k diskuzi prošel bych eh, některé problémy, které vidím. Pokud jde o moratorium, eh, jsme proti eh, ustanovení, které jsou v návrhu komise. Já jsem ochoten nechat se přesvědčit, vyslechnout si vaše názory, snažit se je pochopit, ale další diskuze na toto téma v podstatě spíše posílily mé obavy. Existují zde možné negativní dopady na finanční stabilitu a také možnost narušení důvěry v trh Eh, možná by bylo dobré pokusit se zde nalézt kompromis a eh, omezit eh, rozsah, tak aby zde nedošlo k navýšení rizika. Pokud jde o podřízení, podřízenost MRELu, myslíme si, že je nutné, aby zde existovala odpovídající flexibilita a aby požadavky odpovídaly jednotlivým firmám. Nechceme, aby zde byl eh, limit, který by byl příliš restriktivní. Úřady pro řešení krizí by měly, eh, být, měly mít možnost požadovat přísnější MREL, ehm, pokud eh, je to podložené. Zároveň nechceme, aby zde byly horní limity pro kalibraci, protože by zde opět byla nižší flexibilita pro úřady řešící krize. Pokud je o interní MREL, ehm, myslím, že tam otázku řeší eh, TELAK, eh, kde už eh, jsou stanoveny požadavky na úrovni 70 až 80 nicméně komise navrhuje 90 Já si myslím, že úřady pro řešení krizí by neměly být omezovány, měly by mít možnost stanovit hranice pro interní MREL 70, možná 75 až 90 Existují zde mezinárodní standardy a my bychom museli mít skutečně um, závažný důvod, abychom šli proti mezinárodním standardům. Rovněž nemohu podpořit pozměňovací návrhy, které chtějí um, um, vymazat uh, záruky. Ty jsou zahrnuty v télaku. Pokud eh, nemáme nějaký zásadní důvod, nemůžeme zde jít proti mezinárodním pravidlům. Eh, já si myslím, že není nutné eh, dále eh, navyšovat eh, kromě toho pravomoce úřadů pro řešení krizí. A pokud jde o bail-in, my zde nepodporujeme režim výjimek. Je třeba, aby jsme zde zohlednili článek 55. Pokud úřady budou zatíženy příliš velkým množstvím výjimek, potom by to mohlo být kontraproduktivní. Eh, eh, je třeba, aby firmy převzaly odpovědnost. Já si myslím, že ředitelé bank by v podstatě měli být odpovědní, měli eh, by mít větší zájem na tom, co je v jejich bilancích. Dále nepodpořujeme pozměňovací návrhy týkající se nebo požadující strukturované informační dokumenty, protože to by představovalo přílišnou byrokracii. Takže to bylo jenom pár základních bodů a těším se na další diskuse s Gunarem a stínovými zpravodaji. Uh, eh, Mr. Eh, děkuji. Pan Klinc za ALDE. Já tady uh, hovořím jménem Teorio Kornie, který bohužel nemohl přijít, takže já tady přečtu jeho text. Děkuji Gunarovi Hekmarkovi, mm, sekretariátu Děkuji za setkání, která eh, tady eh, byla organizována pro stínové zpravodaje, taky eh, se zástupci ostatních institucí. My si myslíme, že banky, které mají podobnou stopu v bankovní unii, by neměly mít odlišné požadavky na MRL. Pouze banky, které vlastně jdou přímo do likvidace, by měly být vyňaty z požadavku MRLu to asi bude opravdu menšina, takže to bude defaultně MREL. Eh, taky eh, si myslíme, že by to mělo vlastně platit pro všechny banky, tato rekapitalizace všech velikostí. Eh, doufáme také, že ta strategie pro řešení bude fungovat a že tedy ehm, to nebude horší než princip likvidace. co se týče těch výjimek nebo různých zřeknutí, to dává smysl tedy v rámci bankovní unie. Co se týče pravomocí moratorií, nevidím zde výhody. Ale další e, diskuse s EB, dalšími agenturami, institucemi budou nutné, proto abychom dobře pochopili, o co tady jde. Když navrhujeme pravidla, je potřeba zvažovat také diverzitu bankovního sektoru, protože to je silná stránka. Také musíme připomínat, že banky se vyvíjí v globalizovaném světě. Děkuji za Gue Martin Šertvan. Děkuji. Mnohokrát, pane předsedo, děkuji také zpravodaj, kolegům, kolegyním za práci, kterou odvedli také za spolupráci v minulosti má skupina často zmiňovala, že principiálně pochybujeme o tom, že e, principy jako MRL nebo TELAC mohou fungovat v praxi. Chtěli jsme vždy ukázat nějakou politickou e, alternativu, což je bailout. A to samozřejmě musíme taky e, se snažit tomu zabránit posílením kapitálu. My jsme předložili příslušné návrhy Eh, hovořili jsme už o tom eh, v rámci CR a CRB. A Předpokládáme, že eh, náš přístup asi nedosáhne tedy úspěchu. Předpokládáme tedy, že bude nutné se koncentrovat na předkládání pozměňovacích návrhů k BRRD. Potom máme třeba tu obezřetnosti rekapitalizaci, mm, precautionary recapitalization, to je něco, na co chci upozornit. Myslím si, že e, opravdu naléhavé, aby tento nástroj e, člán, v článku 32 e, v BRRD, aby se o něm opravdu hodně diskutovalo, protože my jsme se obrátili na komisi, která ohla, oznámila vlastně, že, že, že se k tomu ještě vrátí. A my tedy s naším pozměňovacím návrh s 169 eh, navrhujeme vyškrtnutí článku 32. Eh, eh, tady vlastně si myslíme, že instituce, které spolehají plně na veřejné prostředky, nemohou existovat. Další věc, na kterou chci upozornit, je kalibrace MRLu. Mm, to se vztahuje tedy i na kompetence příslušných orgánů, které zodpovídají za MRL. My k tomu um, při, přidáváme pozměňovací návrhy 39 a 202. Ehm, my se bojíme, že může vlastně dojít eh, k zase svochybňování všech těch bejlinů a eh, potom máme článek 75 eh, BRRD, kde se to zase kompenzuje veřejnými prostředky a to zase není ve smyslu efektivního režimu bejlinů. Ehm, potom máme Eh, pozměňovací návrhy 206 a 216, kde nám jde o strukturované produkty, které by měly <laughs> test do MRELu. Eh, tady máme třeba různé eh, deriváty a další, které jsou podmíněné nebo podmíněně vhodné pro bail-in a proto vlastně se nedostávají do toho cílového aktu a my si tedy myslíme, že se nám podaří dosáhnout společné pozice, která tedy mm, bude kompromisní. My tedy tohleto vnímáme opravdu eh, kriticky, zejména vůči týlaku a eh, pochybujeme o tom, jak to bude v praxi pochybovat. A myslíme si, že to eh, může, že, že to není úplně ušité na míru tedy akceschopnosti různých institucí, a myslíme si, že tedy by se měly ty články 45C a 45D nějakým způsobem vymezit. A Eh, zase potřebujeme nějakou instituci, která by se zaměřovala na konkrétní cíle a naše pozměňovací návrhy 206 eh, eh, a další reflektují tady to, co si v této souvislosti myslíme. Mm, nemyslíme si, že je smysluplné, abych to shrnul, aby tedy byly omezovány ty kompetence příslušného orgánu, měly by být přímo tedy ehm, jaksi ušité na míru, tak abychom věděli, co je proto smysluplné. Co se týče toho vodítka pro MRL, to je taky kontroverzní, diskutuje se o tom. Eh, eh, ale třeba ECB se blíží tomu, eh, co si myslíme my. Takže, jak už to bylo u toho CR a CRD, tak si myslíme, že článek 45 mm, vlastně to považujeme, díváme se na to velmi kriticky a Potom v podstatě ve finále to za sebou, ne, ne, sebou nevede žádné sankce, mm, protože to je jenom doporučení toho orgánu. A Ehm, pokud se to nedostane nějak jasně do toho textu samotného zákona. Ehm, proto máme ehm, pozměňovací návrh 384, kde navrhujeme vyškrtnutí toho příslušného článku 42. Ne, pardon, 240. potom ještě, co se týče Eh, toho bailinu. K tomu samozřejmě taky předkládáme pozměňovací návrhy, které už eh, jsem tedy zmiňoval. A ovšem mm, máme několik výjimek, které jsme také výjmenovali Protože tam to vlastně není úplně globálně systémově relevantní, takže tam si myslíme, že nějaká omezení, eh, co se týče vý, výše těch závazných eh, částek, to si myslím, že je těžké, abychom to tady stanovali závazně. Eh, každopádně tedy se těšíme na další spolupráci spolu s, se spolu tedy stínovými zpravodaji se zpravodajem. Děkuji. Děkuji, Ernest Urtasun. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji za eh, velmi dobrou spolupráci. Všeobecně bych řekl, že špatný výsledek mandátu ve, stavu, ve vztahu k těmto věcem by ve finále byl, že některé skupiny tedy nejsou ochotny ehm, dosáhnout eh, kompromisu Eh, například se to týče té rekapitulace nebo také sdílení rizika. Ale my potřebujeme oboje, my potřebujeme vlastně celý balíček, včetně Edisu a to nám dělá starosti, protože si myslím, že bychom měli mít většinu pro obojí. A já si myslím, že pro tento konkrétní balíček potřebujeme dosáhnout snížení rizik. To je politický cíl. Tady jde o to, abychom tedy měli jasné plány pro vyřešení těch eh, krizí eh, pro příslušné instituce ve chvíli, kdy tedy dojde krize, tak je uplatní. A teď, eh, když vzniknou nějaké potíže pro, v této oblasti, tedy řešení krizí, to je přesně něco, čemu bychom chtěli zabránit. A Potom máme mm, třeba různý pohled na kalibrování MRLu, eh, vodítka a, a tak dále, potom eh, třeba stanovisko také EBE e a, a, dále. Takže pokud se podíváme na ten výpočet MRLu, tak si myslíme, že by bylo špatné dát tam nějaký strop. Eh, naopak si myslíme, že bychom měli mít nějakou nejnižší hranici. A Potom už je zase na těch eh, příslušných eh, rezolučních orgánech, jak k tomu přistoupí, kudy by se Emerald měl eh, vydat. A taky si myslím, že kvalita Emrelu by měla být tedy jednoduše podléhat i možnosti bailinu a když se bavíme o subordinaci, tak tam je nějaký pozměňovací návrh, který říká něco v tom smyslu, že by to mělo být zakázáno pro ty rezoluční orgány, aby eh, překračovali pilíř jedna, ale eh, pokud si eh, tento orgán myslí, že některá banka potřebuje mít subordinaci v pilíři 2, tak by to mělo být přeci možné. Jinak jim svazujeme ruce. Co se týče těch vodítek, k tomu jsme měli velmi zajímavou diskusi s EBA a SSSM a já chápu, že někteří kolegové ty vodítka nechtějí, ale pokud je nebudeme mít a pokud neposílíme požadavky po MRL eh, a CBR, tak budeme mít potíže. Takže pokud ta vodítka nebudou, eh, tak musíme vyžadovat přísné požadavky pro MRL, ale pokud budeme mít vodítka, tak zase se musíme ujistit, že budou uplatňována a to plně, co se tedy týče samozřejmě i odpovědnosti, subordinace a tak dále nepotřebujeme nějaké nekonečné ustanovení. Potřebujeme mít jasné ustanovení, které řekne, pokud porušíte ta vodítka, pokud porušíte eh, tedy eh, ta pravidla, tak to bude mít nějaké důsledky. A konečně chci říci něco k moratoriu. Myslím si, že ty eh, bylo tedy jasné, bavili jsme se o SSM a řekli jsme, že to rezoluční moratorium v některých případech bude nutné nebo potřebné a Eh, s tím tedy asi budeme souhlasit, protože eh, to bylo například v případě Banco Popular eh, takto prokázáno. A ještě připomínáme, že pro tu směrnici máme vlastně takové, řekněme, přechodné období a to by ale mohlo být příliš dlouhé, takže to zase musíme kalibrovat. A hlavní závěr, který bych zde chtěl říct eh, za naši skupinu, potřebujeme dosáhnout snížení rizik a to znamená, že ty rezoluční plány budou udělány a vypočítávány tak, aby byly vymahatelné. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Marková Li. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, podobně jako další kolegové. Včera jsme také o tom diskutovali eh, s EBA a BC ohledně MRL a dalších eh, aspektů. Podle nás je zapotřebí eliminovat moratorium, protože podle nás je to ustanovení, které předpokládá, nebo mm, ze kterého by plynul vznik dalších problémů. Mohlo by totiž způsobit více problémů, než kolik jich řeší a mohlo by to způsobit paniku mezi střadateli Eh, tedy ran na banku, zejména u těch bank, které budou mít eh, nezrovna eh, parametry, které by nějak inspirovaly důvěru. A proto tedy musíme velice obezřetně ohledně moratoria. A také musíme zvažovat právní záležitosti i ohledně bailinu, protože některé Eh, ústavy nebo právní systémy určitých států by nemohly přijmout takováto ustanovení. Eh, také máme pozměňovací návrh, který se týká retroaktivity bailinu a eh, ukončení moratoria. A navrhujeme proporcionalitu uhledně požadavku MRL na základě podnik podnikání banky a struktury banky a musíme brát ohled na banky, které nemají přístup na trh a e, e, žijí především z vkladů. A e, MRL by se měl týkat těch banků, bank, bank který, pro které to je vhodné také. Chceme šestileté přechodné období, to je podle nás zásadní, aby banky měly čas k tomu, aby se mohly přizpůsobit patřičným požadavkům. Neměli bychom to příliš urychlit, protože bychom mohli způsobit veliké problémy v bankovním sektoru. Také žádáme o zaručení možnosti, že je možné používat jiné prostředky mm, pro plnění MRL, aby se eh, nepenalizovaly eh, banky, které žijí především z kapitálu a nemají další přístup na trh. A e, tady je zapotřebí zvažovat různé druhy bank e, a přílišním harmonizování systému bychom pro ně vytvořili problém také. Nástroje, které byly emitovány ještě před přistoupením k CR2 e, s cílem plný požadavky MRL, musíme zvažovat. A jak jsme řekli, harmonizace vyžaduje čas a společně s dalšími kolegy žádáme o eliminaci eh, eh, toho eh, polštáře pro MRL, protože by to sebou neslo další riziko, které může vést až k tomu, že by se banky v dalších problémech a také ohledně revize BRD máme určité návrhy týkající se vyloučení všech vkladů pro drobné středatele protože podle nás není správné je eh, do eh, této situace zatahovat. Potom je to minimální požadavek 8%, eh, který vede k absorpci ztrát a rekapitalizaci. Ten má se skládat výhradně z povinností akcionářů, tedy nedrobného trhu, nedrobných akcionářů či stradatelů. A mnohé právní úpravy v členských státech jdou ještě mnohem dál, než to, eh, o čem my tady uvažujeme. Eh, pokud dojde už k řešení krize bank, tak je zapotřebí prav... Eh, dosáhnout rozdělení v bance neboli dosáhnout strukturální reformy v bance právě při této příležitosti, protože je možné to už používat prostřednictvím stávající legislativy a ještě bych o tom mohl hovořit dál, ale ještě si eh, vyslechneme tedy mm, další řečníky, abychom společně pak mohli dojít k nějakému textu. Nevidím tu pana Zaniho. Ehm, přejdeme ke Catch the Eye. Jako první promluví Ansander, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji a synovým zpravodajům za veškerou energii, kterou eh, vkládají do tohoto eh, textu. Já jsem chtěla říci, že Západ eh, musí především bdít nad tím, abychom netvořili další standardy nad mezinárodními standardy, protože to by způsobilo problémy evropským bankám. Musíme najít vyváženou situaci mezi kvalitou a kvantitou ustanovení. Já bych tedy chtěla zdůraznit především, že potřebujeme, aby množství podřízeného dluhu odpovídalo standardním požadavkům TELAKu, a tedy musí být stanoven určitý limit pro tento podřízený dluh, aby následná, eh, následné řešení krize bylo eh, schůdné pro banky. A, a potom to, o čem se hovoří v textu, ohledně pole působnosti MRL mi připadá problematické. Já jsem v tomto smyslu předložila pozměňovací návrhy. Vnitřní MRL by se měl používat eh, eh, s tím, že bude považován za eh, jasné eh, praktické řešení. Co se týče různých aspektů MRL, musíme zvažovat kvantitu. Kvantitu, eh, která musí být vložena v určitém rámci a to znamená, že k tomu potřebujeme určité zastropování. A měli bychom tedy zvažovat to, že banka, která má řešit svou krizi, bude potřebovat rekapitalizaci, méně eh, nebo s menším objemem než před tou restrukturalizací. A eh, proto je zapotřebí eh, patřičným způsobem zhodnotit nekvalitní aktiva. A následně musíme se věnovat spolupráci v mnoha právních úpravách vnitrostátních tu je vzájemná pomoc eh, eh, mezi jednotlivými ceřinými mm, mm, pobočkami eh, v rámci jedné bankovní rodiny a to je také zapotřebí mít na paměti při těchto ustanovení. Sven Gold. Děkuji. Já bych jenom rád eh, se podělil o pár poznámek v této diskuzi ohledně MRL a BRRD. Ono je to vždycky politicky eh, velice lákavé, protože ta politická krajina je rozmanitá, zvláštní. Eh, levice v Bundestagu říká, že by tu neměl být žádný prostor pro mm, soukromé bankovnictví, ale ti nám teď říkají, že chtějí silnější disciplinu na trhu. Samozřejmě, že my to vítáme, ale není tu jaksi konzistentnost mezi těmito tvrzeními. Když když poslouchám tebe, Kamele, tak eh, ano, my vítáme to, co říkáš, eh, že chceš silné standardy a uznávání mezinárodních standardů spíše, než eh, tady vytváří v Evropě nějaké slabší standardy, ale možná byste měl zavolat panu Foxovi, který eh, pracuje na další eh, straně toho eh, riziko, balíčku zvládání rizik a ten chce naopak, aby v Evropě byly nižší standardy než ty mezinárodní ohledně zvládání rizik. Takže já se teď zabývám tím, jaké tu jsou rozdíly mm, mezi jednotlivými stanovisky velkých skupin v Evropském parlamentu. Na jedné straně je tu určitá konzistentnost, protože tu máme eh, tržní disciplínu, pro kterou je EPP a tam my souhlasíme, protože každý by měl zaplatit svůj účet, to by mělo platit i pro banky, to je správné. Potřebujeme silné standardy v Evropě, aby bylo zajištěno, že žádný stát nebude muset opět vykupo- no, řešit problémy bank. A ale e, jsem e, překvapen tím, že socialistická část tohoto parlamentu nežádá posílení e, BRD ohledně toho, co už zveřejnila komise, anebo to, co se objevuje už, to, co už žádají instituce, které se zabývají řešením krize bank a e, žádá se tu o tedy méně práv pro e, orgány, které řeší e, bankovní krize a rozmělnění spíše. Takže já bych teď se rád obrátil na zpravodaje, aby se pokusil tedy slyšet, řekněme, takovou většinu názorů, která zde zazněla, a aby ty důležité výsledky BRD byly takto zhodnoceny a viděli jsme, co se stává, když nejsou tyto principy aplikovány. Z toho se musíme poučit. Viděli jsme, co se děje za bankovní krize. Eh, od té eh, doby, co jsme začali vyjednávat o BRD, eh, získali jsme zajímavou zkušenost a trochu se tím mění to politické panoráma já nicméně nevím, jak snižování eh, rizika eh, pro některé lidi eh, mohlo přinést spíše snahu zvyšování rizik, rizik na to, abychom měli opravdu dávat pozor. Thank you. So you... Děkuji. Já tak možná řeknu několik slov Chtěl bych říct, co si myslím. Navázat na to, co říkali kolegové. Možná by bylo jednoduché nalézt nějakou jednoduchou interpretaci. A možná e, by se dalo zacházet do nějakých oblastí, které budou spíše geografické než politické. Eh, možná někteří navrhnou, že eh, by zde měla být mutualizace, ale já si myslím, že to by bylo špatné. Eh, myslím si, že je zde ale většina v parlamentu, která podporuje ducha návrhu komise. A důvod je ten, že ten návrh je rozumný. Je také konzistentní, odpovídá principu Bailin. Bailin je v podstatě eh, naprosto zásadní eh, koncept eh, pro pokrytí vkladů. Je to trochu jiné než MREL. Ty dvě věci jsou odlišné, včetně těch 8%. A to je důvod, proč eh, se zpravodaji snaží nalézt eh, rovnováhu mezi eh, zvyšováním požadavků, které mají za cíl ochranu daňových poplatníků a zároveň chce, aby existovaly odpovídající nárazníky nebo polštáře, tak, aby nevznikla nestabilita. A moje definice snižování rizika je opatření, které skutečně riziko sníží. Pokud máte nějaké opatření, které je špatně navrženo, jako je například moratorium, může to zvýšit riziko. A potom samozřejmě je nepřijatelné, že tomuto opatření budete říkat opatření na snižování rizika. A pak je zde e, další věc. E, pokud e, TELAC považujete za nejvyšší mezinárodní standard, nejkomplexnější standard na řešení krizí bank, myslím si, že je normální, že je to měřítko pro nás všechny protože eh, takovéto měřítko nám eh, může pomoci řešit otázku krizí bank. Je v každém případě ale nutné naše nástroje eh, uspůsobit s ohledem na tlak. A dále, pokud jde o diskreci úřadu, ehm, úřadu, úřady pro řešení krizí mají velice zásadní pravomoci, mohou rozhodovat o licencích bankám. Nicméně, co potřebujeme, je v legislativě stanovit, jaká bude míra flexibility, odpovědnosti a jaká zde bude míra obezřetnostních standardů, jak tyto obezřetnostní standardy definujeme. Eh, jsou to tedy dva aspekty, které musíme zohlednit, protože jinak proč bychom dělali CRR, CRD, eh, proč bychom tam stanovovali eh, čísla, o kterých se v Bazileji dlouho vyjednávalo. Ehm, a pak by se řeklo, že je to prostě na eh, dozorčím orgánu. Nikoli. V legislativě jsou stanovena čísla a je tam také stanoveno, kde eh, je určitý prostor, manévrovací prostor pro orgány. Ehm, takže myslím si, že vytvořit určitý rámec, eh, v rámci kterého se budou úřady pro řešení krizí rozhodovat, Ehm, to si myslím, že je něco, co opravdu legislativa musí udělat. A musíme to opravdu vyladit, abychom zde měli eh, jasné obezřetnostní standardy, ale zároveň, aby zde byl určitý manévrovací prostor pro eh, dozorčí orgány a pro orgány pro řešení krizí bank, eh, tak aby ehm, se mohly uspůsobit specifické situaci nějaké banky. Myslím si, že by bylo dobré, aby ideologie zůstala stranou z této eh, debaty, abychom hovořili pragmaticky a inteligentně a zohledňovali tyto základní principy. A potom si myslím, že se nám podaří vytvořit dobrou legislativu k tomuto tématu. Nezdá se mi, že by se někdo další hlásil o slovo. Takže má slovo zpravodaj. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat Svenovi Gigoldovi za takové celkové hodnocení toho, zda máme dobré názory, takové, jaké bychom měli mít. Eh, myslím, že jsem dopadl docela dobře, možná jsem dostal 9 bodů z 10. Nicméně jsem to pochopil jako podporu od Svena. Ale trochu obecněji. Myslím si, že je důležité mít na paměti jednu věc. Není žádný návrh nebo myšlenka, která je relevantní pro další postup a zároveň oslabí BRRD. V posledních pěti letech se situace hodně změnila. Byla schválena nejrůznější legislativa ohledně bankovního sektoru, přes, pře, eh, především CRR a CRD, ale také BRRD. E Chtěl bych zdůraznit jednu věc, která je zásadní pro směrnici eh, nařízení krizí bank. Ještě se tato věc nedostává do reálného života a to je tržní disciplína. Tržní disciplína závisí na tom, jestli je všechno předmětem bailinu. Protože e, pokud tomu tak nebude, potom budeme opět u bodu 1. Některé tranče kapitálu budou e, předmětem bailinu, jiné nikoli. Potom nebude odpovídající tržní disciplína a tlak na trhy. To je jeden z důvodů, proč jsem byl velice přísný pokud jde o T-lak ve svém návrhu. Pokud najednou rozšíříme eh, podřízenost, eh, potom to trhy budou eh, vnímat jako, že tohle je předmětem bailinu a tím bychom oslabili tržní disciplínu. Tržní disciplína je jednou z nejzásadnějších věcí pro dobře fungující bankovní odvětví. Banky nejsou izolované entity. Jsou součástí ekonomiky. A je třeba, aby mohly financovat investice, protože jinak to, eh, jinak ekonomika bude klesat. A banky v rostoucí ekonomice jsou stabilní a banky eh, v klesající ekonomice jsou nestabilní bez ohledu na legislativu. Pokud jde o BRRD, a poslední vývoj. máme tam bail-in a další nástroje, jak řešit krize bank. A máme také eh, prán, plán řešení krizí, jak o něm mluvil pan Urtasun. Já myslím, že v budoucnosti musíme mít jasno v tom, že musí existovat eh, rezoluční plány, plány pro řešení krizí. Někdy eh, jsem slyšel, že eh, úřady na řešení krizí bak v podstatě nechtějí eh, plány, chtějí jenom vodítka, ale já si myslím, že to není dobrý přístup. V každém případě, kde jsme dnes, to je úplně jiná situace než před pár lety. Zavedení télaku představuje více stability. je důležité eh, podívat se na to, co píšu o propojení MRL a TELAKu ve své zprávě. Doufám, že na tom společně budeme dále pracovat. V celé řadě pozměňovacích návrhů se hovoří o možnosti výjimek. Když jsme řešili BRRD, všichni chtěli výjimky. Ve Švédsku říkáme, to by bylo jako švýcarský sír, který má v podstatě všude díry. Já s tím nesouhlasím. Banky musí být vnímány jako instituce, kde je potenciální riziko. A nakonec jsme to tak udělali v BRRD. Já bych chtěl, aby se výjimky velice omezily, protože jinak vytvoříme právě takovýto děravý švýcarský sír. A pokud jde o vodítka, jsou zde různé názory. Pokud jde o moratorium, jsou zde také různé názory. A chápu, že je tu ale takový určitý posun. Měli bychom možná vyjasnit, za jakých okolností by se použilo krátké moratorium. Myslím, že můžeme být pragmatičtí v tomto ohledu. V každém případě jsem si vás všechny bedlivě vyslechl. Je mi jasné, že některá témata budou složitější než jiná, ale eh, atmosféra je dobrá a máme také dobré hodnocení od eh, Svena Gigolda. Děkuji. A budeme pokračovat dále v dobré náladě. Hlasovat by se mělo 16. 17. května. Takže je zde čas na další práci. Při, na přípravu kompromisu. Myslím, že to bude určitě úspěšné s ohledem na proběhlou diskuzi. Eh, těšíme se na výsledek vaší práce nebo naší kolektivní práce, protože bude skutečně zásadní, aby Trialog začal už v květnu červnu, aby bylo realistické dotáhnout tuto legislativu do konce roku. Nejhorší věc, eh, kterou bychom mohli udělat, pokud jde o bankovní balíček a MREL, je abychom nedokončili naši práci do konce funkčního období. To by bylo skutečně špatné. Myslím si, že je velice pozitivní, že máme zprávu, máme pozměňovací návrhy a už je zde určitá možnost nalézt kompromisy. A myslím, že dnes můžeme říct, že eh, ten časový plán je realistický. Eh, žádám vás všechny, abyste ho respektovali, abychom tak splnili svoji povinnost jako zákonodárci a abychom eh, včas dotáhli do konce tuto zásadní legislativu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Petr Simon. Dále hodně pozměňovacích návrhů, ale není zde nic neočekávaného. Je to takový průměr. Bývá tomu tak často u tohoto druhu zprávy. Petr nemá jednoduchou úlohu a určitě to zvládne. Máte slovo. Herzlichen Dank zunächst mal für das Vertrauen des großen Vorsitzenden, dass ich diesen 1000 Děkuji. Eh, pane předsedo, ano, opravdu jsme měli asi 1300 pozměňovacích návrhů. Můžeme to brát také jako 1300 eh, myšlenek, na které se teď můžu těšit. Eh, doufám tedy, že vlastně kolegové, kteří takto početně se účastní, Eh, mohly, řekněme, eh, se rozjet ještě více, protože jsme už měli návrhy, které potom eh, přivolali třeba 2500 pozměňovacích návrhů. Ale, mm, takže jsem to mohl mít ještě horší, ale dobrá, mám tedy před sebou hodně práce, máme před sebou i poměrně ambiciozní plán, takže pokud se nám to podaří opravdu v květnu hlasovat mm, na výboru, když se podíváme, že nás taky čekají velikonoční prázdniny a tak dále, tak opravdu to, na, to bude asi sportovní výkon. Teď se tedy podívám k těm nejdůležitějším věcem, které, eh, na které jste poukazovali v pozměňovacích návrzích. Eh, takže tady máme eh, jednak přeskum toho takzvaného trading book. Tady vlastně někdo hovoří o tom ve svých pozměňovacích návrzích, že vlastně by se ty vlastní zdroje měly eh, nechat na tom eh, bazilijském kalibrování 65%. Mm, ECB eh, se k tomu vyjádřila, se vlastně vyjádřila jasně k implementaci a já si tedy myslím, že bychom mohli mít pětileté přechodné období a to by určitě vedlo k tedy k plné implementaci a to by mohl být asi dobrý kompromis. O tom ještě budeme diskutovat nad rámec toho máme vlastně implementační fázi, která se navrhuje na tři roky. To by vlastně mělo komisi poskytnout dostatek času eh, zareagovat na případné změny v eh, bazilickém systému a přizpůsobit eh, tedy um, přístup. A potom máme otázku strukturální likvi, vlastně likvidity a kvóty. Tomu často říkáme takzvaná asymetrie, to je NSFR. Um, ehm, tady se vlastně komise rozhodla se odchýlit od bazilijského standardu. Cíl je tedy, že vlastně um, nějakým způsobem oslabí ta asymetrie. Já si myslím, že asymetrie by se měla odstranit tím, že repo a eh, reverse repo eh, nějakým způsobem propočítáme. tak aby se vlastně tenhle ten trh eh, stabilizoval. Zase eh, mám pozměňovací návrhy, které navrhují, aby se tyhle, tahle ta ustanovení úplně vyškrtla. To by vlastně mohla být třeba nějaká výjimka pro ty obchody repo, ale Chci tedy zdůraznit, že asymetrické jednání nebo um, je, je vlastně explicitně za, zamýšleno v, v bazilijském systému. Tady nejde o nějaké chyby a tahle ta kalibrace je tedy takhle zamýšlena a e, zamýšleně stanovena. E, takže e, někdo vlastně se chce vrátit zase k přísnějším bazilijským ustanovením, A mm, já osobně si tedy myslím, že pozměňovací návrhy, které e, dávají Bazilej nad rámec návrhu komise, e, tady vlastně mm, to chtějí ještě více e, oslabit. A já tedy s, tím úplně nesouhlasím, ale říkám, zase se, sejdeme se stínovými zpravodaji a pobavíme se o tom. Potom ty standardy laku. Tady máme poměrně jednotnost, co se týče kalibrování, tak jak to tedy navrhuje komise. Eh, tady vlastně můžeme mít jakousi eh, klauzuli eh, stavu pro nějaké tedy toho, co, co bude tedy závazné. Některé, někteří kolegové také navrhovali pro systémové instituce zavést nějaké nejnižší požadavky. Tady třeba někdo říká 8% celkových Ehm, někdo třeba říká 13,5 Ještě k tedy míře zadlužení. Tady je asi největší otázka je, zda, jak se tedy postavíme k těm systémovým bankám v Evropské unii. A tady opět máme zase odlišné požadavky eh, od 10% eh, toho pákového poměru k 6% až vlastně zase k tomu přístupu z Bazileje, což je 15%, myslím. My tady máme tedy opravdu hodně mm, práce, hodně materiálu, eh, který ještě budeme muset propracovat. Ale vlastně mně jde o kvotu zadlužení 4% pro ty globálně systémově významné instituce. A to si myslím, že je ještě poměrně vyvážený přístup protože ty eh, globálně systémově významné instituce v EU už v podstatě dnes tuhletu, tenhle ten požadavek eh, dodržují, nebo jej dokonce i eh, vlastně dodržují nad rámec toho. Takže Když se tedy podíváme, kde si teď stojíme, tak vlastně bankovní realita v, už vlastně odráží eh, eh, ty eh, požadavky a a mm, možná tedy dojde vlastně k vyššímu pákovému poměru a požadavku, než tedy v tuto chvíli požaduje komise. Ještě něco k IPUs, to je taky velmi důležité téma v pozměňujících návrzích se tedy o tom také hodně hovoří. Tam jde vlastně o to, které systémové banky, které nepochází z EU, mohou mít eh, eh, tedy vlastně nějakou, eh, si založit mateřskou pobočku v EU. A jak, na to vlastně, jak to bude dozorovat SSM? Tady jsme zase hovořili o tom, jak by eh, takto utváření takovéhoto EPU fungovalo. Eh, tady úplně tu diskusi nějak nechci předbíhat, ale mm, na základě tedy eh, počtu pozměňovacích návrhů jsem pochopil, že mm, to je něco, o čem opravdu musíme diskusovat, že to je pro kolegy důležité. Další věc, která pro, pro mě byla ve zprávě velmi důležitá, to také vyvolalo hodně pozměňovacích návrhů v nejrůznějších směrech. Tady mi šlo tedy o takzvanou proporcionalitu. Ano, hodně kolegů tedy na to reagovalo, částečně to i rozpracovalo kolegové ze zelených. Na jednu stranu žádají dodatečné usnadnění tedy eh, pro malé a nepříliš složité eh, banky. Tady vlastně s těmi souhlasil asi i zde kolega vedle mě SSU. Mm, ale potom také máme eh, pozměňovací návrhy, které to napojují na vyšší požadavky na vlastní kapitál pro takovéto instituce. A to znamená eh, kapitál, eh, tedy vlastního, vlastního kapitálu 15% a zase museli by tedy mít už eh, dobře nastavený kapitál, aby mohli využívat některých těch zjednodušení. To znamená, že by měli zase jiné taky úlevy, které by umožňovaly toto. A potom máme eh, zase další pozměňovací návrhy, které chtějí zvýšit tu prahovou hodnotu. Říkají, co to vůbec je malé, 1,5 miliardy na zemi jako, v zemi, jako je Malta. To je prostě něco úplně jiného eh, než eh, v zemi, která má 330 miliard um, hrubého domácího produktu, jako je Spolková republika Německo. To je prostě zase něco úplně jiného. A um, takže asi by se to mělo přizpůsobit tedy hm, hospodářské situaci v dané zemi a, a tak, abychom mohli dojít k nějakému vyváženému řešení. Mm, pak jsme zase měli pozměňovací návrhy k tomu, jak máme třeba omezení bank které vlastně jsou vyňaty na e, základě výše, to vlastně máme třeba 10%, to bychom se omezili asi na 10% celého bankovního prostoru v určité zemi. Když máme třeba tisíc institucí v zemi, e, eh, 900 z nich jsou malé, tak bych eh, měl mít možnost maximálně 100 těchto institucí vyjmout a ty ostatní vlastně tedy by spadaly do, do CRD a CRR v plné, v plné tedy, v plném objemu. A komise, nebo třeba já taky pože- předpokládáme, ale eh, nějaké lehčí požadavky. Ono se zde asi dostaneme k problémům, protože máme země, kde máme nižší eh, tržní koncentraci, a asi není úplně naším úkolem, abychom zde dělali legislativu na základě otázky, chceme zde v Evropě mm, dávat přednost trhům s menší koncentrací nebo s vyšší koncentrací trhu. Tady přece jde o to podívat se na ty jednotlivé instituce a potom z toho něco tedy vybudovat, nějakým způsobem vyvodit závěry. Takže opravdu zde máme tedy hodně možností něco prodiskutovat. Já vám všem děkuji za diskusi. Mm, eh, kterou už jsme měli. Těším se zase na další zasedání se stínovými zpravodaji, těším se i na eh, rozhovory s kolegou Hekmarkem a věřím, že to opravdu bude velmi konstruktivní a že tedy se nám podaří dosáhnout toho, že v tom správném časovém rámci dosáhneme eh, tedy té zákonné reality a že také e, dojdeme k závěru, který potom předložíme k hlasování, že to stihneme do května, že tedy odhlasujeme to v e, květnu e, jak na výboru, tak na plenárce a že v červnu už budeme moci začít trialogy. Pokud by se nám tohle to podařilo, tak si myslím, že můžeme doufat, že trialogy uzavřeme ještě v tomto roce a když se tedy podíváme na celý ten balíček, tak eh, to by bylo dobré, protože spoustu těch nařízení potřebujeme už hned v roce 2019. Děkuji. Thank you. Thank you, Peter. Děkuji mnohokrát, Petře. odolám pokušení spekulovat eh, ohledně eh, politiky, zda mají zelení stejné pozměňovací návrhy ohledně proporcionality lete. To je teď jiné téma. Tak. Máme nejen příležitost, ale povinnost se tímto zabývat a zvládneme to. Jako první promluví od Marka Ras. Pane předsedo, drahý Petře, jsem rád, že slyším, že předsednictví chce také letos dokončit toto téma a vyjednávání mezi spravodajem a stínovými spravodaji do posud bylo dohle, dobré bez ohledu na velký počet pozměňovacích návrhů. Přesto zde máme širokou většinu. Samozřejmě zde existují některé problémy, kde musíme učinit ještě další kroky, proto zde máme teď tuto diskusi. Já nechci všechno opakovat, ale pokud je o přiměřenost, proporcionalitu a definici, já si myslím, že by bylo dobré nejít nad 5 miliard eur. Pokud jde o administrativní zátěž, tam se shodneme. Pokud jde o Eh, zlepšování výměny údajů, tam se také shodneme. Chtěl bych nicméně říci, že je dobré, co eh, k tomu říká Evropský soudní dvůr ve svém eh, Evropský účetní dvůr ve svém stanovisku. Pokud jde o globální standardy, je pro nás důležité, aby jsme zde měli požadavek 3 procenta, jak je tomu v mezinárodních standardů. Pokud jde o ten polštář pro systémově eh, důležité eh, podniky, banky, potom eh, podporujeme to, co stanovuje Bazilej. Mm, rovněž odmítáme gold plating, dále přistupu, přizpůsobování to považujeme za um, odpovídající. A e, dále derivátové obchody, e, tam chceme, aby to bylo podle Bazileje 5 a dále asymetrické repooperace a reverzní repooperace. A tam jsem e, pro rozhodnutí na Eh, první úrovni a pro eh, delegované, pro akty přenesené pravomoci. Pokud jde o otázku eh, trading book, tam potřebujeme mít lhůtu minimálně tři roky. Pokud jde o digitální investice do softwaru, tam v souhlasím eh, s tím, co navrhují pozměňovací návrhy, eh, aby zde nedocházelo eh, k odečítání od vlastní, z, z vlastního kapitáru. Pokud jde o druhý pilíř, jsem pro vymazání článku 113 tam se jedná o instituci s vysokým rizikovým profilem. Také souhlasím s doporučením ECB, pokud je o pravidelné kontrolování rámce. Dále, pokud jde o TELAC, eh, jde o to, aby specifika eh, členských eh, třetích států zde mohla být zohledňována. Dále interní eh, TELAC eh, by měly odpovídat globálním standardům a měla by tam být definice 75 až 90 Pokud jde o odměňování, tam mám problém. Myslím si, že potřebujeme méně možností pro manévrovací prostor uvnitř eh, členských států. Potřebujeme zde mít úpravu na evropské úrovni. Je potřeba, aby zde eh, byla stanovena určitá hranice. Eh, odpovídající návrhy moje frakce odmítá. Pokud jde o podpůrné faktory, já se domnívám, že zde musíme zohledňovat rizikovost určitého institutu, určité entity. Potřebujeme mít zde eh, začleněn eh, zelený faktor a sociální faktor, nicméně je potřeba, aby zde bylo více důkazů a tudíž šetření ze strany EBA. Eh, je třeba aby eh, zde eh, byla, byly sladěny eh, změny v tomto nařízení a s tím, co navrhla komise minulý rok v březnu. Pokud jde o klimatická rizika, chci, aby bylo přeskoumáno nejdříve, zda takováto kategorie je opodstatněná a pokud ano, jak by měla být definována Myslím, že pro celou řadu z nás eh, není ještě v této oblasti dostatek informací k dispozici. Eh, zní to možná hezky, ale eh, nemáme zde ještě dostatečné informace. Je zde taková reakce na Bazilej v této věci, ale pokud je o implementaci, my nyní říkáme ne jsem přesvědčen o tom, že eh, se nám podaří nakonec dosáhnout široké podpory a konsenzu. Thank you. Um, Ash- Děkuji, Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům a také sekretariátu eh, za to, jak rychle zpracovali pozměňovací návrhy, abychom je mohli všichni mít k dispozici. Jak už jsem říkal, nerozumím tomu, proč komise navrhuje, že mezinárodní banky, které mají mnoho poboček v EU, pokud mají a mají určitou částku v e, aktivech. Když se podívám ty pozměňovací návrhy, tak vidím, že kolegové se na to dívají podobně. Souhlasím s tím, že eh, by bylo zapotřebí mít třeba 50 milionový práh vyšší a že by mělo být eh, umožněno eh, jednat za jiných požadavků abychom takto nebyli postiženi jednáním na jiných trzích. Co se týče pozměvacího návrhu zaměřeného na stabilní finan, eh, finance měl by být 5% eh, riziková úroveň a musím brát v úvahu bazilejskou, eh, bazilej 3. Návrh některých kolegů podle toho, že by zde neměly být žádné požadavky na stabilní financování, protože to by mohlo vést k podhodnocení některých rizik. Co se týče odměňování, podporuji návrh eh, zprve ohledně mm, proporcionality, což by mělo podle mého u článku 94.1 platit eh, všude. Eh, kompetentní orgány by měly mít možnost jednat proporcionálně a mělo by se postupovat proporcionálně vůči malým a firmám, které nemají složitou strukturu. Je zapotřebí Eh, aby byl také zastropován, eh, zavazová odměna jako eh, násobek jednotlivých odměňování zaměstnanců. A pak je tu otázka kapitálových nekapitolových opatření a makroobezřednostního rizika. Mnoha z těchto opatření mohou být aplikována v jednotlivých firmách. U eh, pákového poměru mám také pozměňovací návrhy ohledně bazilejských standardů a ohledně vyloučení eh, z toho pákového eh, poměru rezerv centrální bank, protože centrální banky neznamenají expozici vůči rizikům a proto si nemyslím, že by tyto jejich kapitál rezervy měly být začleněny. Společně s kolegy z EPP, SD, e SAD a ALDE také předkládám pozměňovací návrhy ohledně tržních eh, agregátů, které umožňují bankám, aby měly rychlý eh, přístup k cenám na trhu. A je důležité mít jasnou eh, představu této oblasti tak, aby bylo možné využívat evropské služby podobného typu. Mnozí, mnozí poslanci přiložili pozměňovací návrhy ohledně softwaru, které by měly být vyloučeny zrušeny z nehmotných eh, aktiv. Ale to je disincentiv eh, k investicím do tohoto eh, směru, do, do tedy technologií a já předtím chci varovat. Co se týče zelených pobídek, neměli bychom to vž- neměli bychom to využít jako penalizační opatření v makroobezřelostním balíčku. Na závěr, nesouhlasím s tím, že suverénní dluh by měl být na 0% a přiložil jsem pozměňovací návrhy a těším se na to, jak budeme diskutovat s dalšími kolegy. A pane předsedo, na závěr bych rád ještě ujistil Svena Gigolda, že EKR se nesnaží rozmělnit žádný standard eh, z Bazileje. My si eh, přejeme se přizpůsobit globální realitě, spíš než abychom eh, připojili nějaká pravidla, která budou komplikovat podnikání v Evropě. Děkuji všem za spolupráci. Pravděpodobně nejde o Nejde o to, jaké budou standardy EU, ale jaké budou standardy ve Velké e, e, Británii. To bude záležet na vaší e, legislativě, ale chci vás v tomto bodě ujistit, že už jsem má to nejlepší. Karolín Kali. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda řekl něco obecně nejdříve, než se budu zabývat detaily a konkrétními pozměňovacími návrhy. A taky bych ráda zopakovala, že hlavním cílem, kterého se snažíme dosáhnout, je eh, sladit situaci s mezinárodními standardy, které mají být základem naší legislativy včetně stability finančního sektoru a také, abychom umožňovali snižování rizika. To, je, to jsou klíčové kroky eh, k tomu, abychom dokončili bankovní unii je tu ještě podle mého před námi dlouhá cesta a tento legislativní akt nicméně bude obrovským krokem správným směrem. Jak už jsem uváděla, já velice podporuji eh, mezinárodní slaďování pravidel, takže já obecně nebudu schopna podpořit eh, návrhy některých kolegů, které by mohly vést k tomu, že by došlo k tzv. gold plating eh, pro Evropskou unii. To neznamená, že bychom neměli být ambiciozní a že bychom se neměli ve finančnictví snažit snižovat riziko. Důležité je, aby ta, abychom dosáhli pokroku na té správné úrovni. Dnes bych ráda poukázala na některé ze svých priorit. Když hovoříme o pozici parlamentu, zejména u CRD, jsem docela ráda, že je tu široká e, většina e, v Evropském parlamentu e, a abychom dosáhli plnění požadavku správným způsobem, musíme dojít k omezení 40 milionů eur a potom přechodné období tří let by mělo být dostatečné. E, za druhé, mnozí kolegové navrhovali jiné e, e z, zacházení eh, s určitými aspekty. Jsou to určité technické eh, potíže, které zapotřebí eh, zohlednit. A přiložili jsme mnoho pozměňovacích návrhů ohledně toho, jak se má situace s kalibrovým ukazatelem NSFR sladit mezinárodně Eh, tak, aby odpovědala rizikům související s těmito eh, eh, operacemi. Takovéto nakalibrování technické pak bude pomáhat správné situaci na evropském trhu a, a, a také pomáhat snižovat riziko. Za další bych ráda podotkla, jako už v prosinci, že souhlasím se zpravodem, že ten návrh se mohl lépe zaměřit na menší, ne tak komplikované banky a že a neměl by především eh, o, mm, vytvářet další zranitelná místa eh, v bankovním eh, sektoru. A některé, některá bankovní aktiva by mohla se řídit podle lehčího režimu. Jde především o to, abychom podporili správné chování bankovních ústavů, než se bude hovořit o jejich eh, povinnostech, tak by komise měla eh, především mít eh, studii hodnotící rizika, nemělo by docházet nadměrnému nadhodnocení rizik a měl by zde být standardizovaný postoj. Veřejné banky by měly mít určité výjimky, pokud se jedná o e, určité e, poměry pákového e, poměru a také bychom se měli svým způsobem zaměřit na podniky, které pos, poskytují veřejné služby. Já podporuji pozměňovací návrh pana zpravodaje, v tom smyslu, že se nám podaří dosáhnout eh, správného kompromisu. A za poslední, to je to nejcitlivější téma, myslím, jste v parlamentu i při vyjednávání s radou se může eh, zjistit, že se moho, může být otázka výjimek u kapitálových požadavků a požadavků na likviditu, a, a, která bude eh, obtížným bodem Máme několik měsíců eh, na setkávání stínových zpravodajů povedeme intenzivní debatu. Mnoho témat bude přitom určitě prodiskutováno, důkladně probráno. Já se těším na spolupráci se zpravodaji a se stínovými zpravodaji a doufám, protože je mi jasné, že to bude složitý úkol, že se nám podaří úspěšně dosáhnout cíle. Za pana McCarthyho kolega Šitevan chci poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu a za mnoho myšlenek, které přednesl. Oceňujeme úsilí o proporcionalitu u méně rizikových bank, menších bank a je zapotřebí se podívat na celou věc z různého pohledu. Je zapotřebí snížit břemeno pro menší banky a na to se také musí zaměřit tento balíček. Jsme silně přesvědčeni, že by eh, eh, chom měli správným způsobem mít eh, mm, zaopatřenou situaci pro banky, o kterých se říkalo, že jsou příliš velké na to, aby mohly padnout. OECD doporučuje 5 u pákového poměru a nyní víme, že, že by to bylo mnohem užitečnější než 3% eh, hranice. A proto zavádíme naše pozměňovací návrhy, které jsou proporcionální eh, velikosti a podniko, podnikatelskému modelu dané instituce, aby se respektoval příklad 6% u těch větších, u dalších 4 a u, a u těch nejmenších 3. A co se týče výjimek, tam si myslíme, že bychom se měli řídit eh, doporučením EBA. Nevítáme žádné odlišování se od mezinárodních standardů ohledně NSFR a eh, přejeme si, aby eh, to tež bylo zachováno i o Tylaku. Také eh, nám jde o to, že e, současná úroveň etiloku nemusí být dostatečná pro případnou další bankovní krizi. A proto e, žádáme, aby e, bankovní instituce a další finanční instituce zvýšily své zajištění. A víme, že jsou další prvky, které mohou způsobit narušení bankovního bankovní situace. Co se týče jednotlivých požadavků v článku 7 a 2b, tak tam se to týká i eh, eh, těch eh, pasiv, která nemohou být využita protože jejich eh, možné zašlení by způsobilo eh, to, že by mohly být právně eh, spochybněny. Pak tam jsou další procenta 65%, která nemusí být vhodným prahem pro všechny banky a je zapotřebí používat standardizovaný postoj, například SBRD, které jsou nižší Eh, také si myslíme, že tím přechodným obdobím měly být tři roky. Co se týče expozice u obezřetnostních pravidel, u jednotlivých projektů, alespoň bychom měli zajistit, že eh, z tohoto pravidla budou benefitovat především ty užitečné eh, projekty, kterým to může prospět. A naše pozměňovací návrhy jedna a další jsou zaměřeny na to, aby eh, banky mohly využívat z těchto hm, požadavků pro kapitálovou eh, přiměřenost. Neměli bychom také omezit eh, dohledové pravomoci. A je jasné, že se bude o tom vést diskuze a budeme hledat možný prostor v tom, jak pravidla uspůsobit. Nicméně další požadavky by se měly rozhodnout pouze případ od případu, pokud je to nezbytně nudné, nutné, měly by být jasně eh, stanoveny. Obezřednostní eh, pravidla by měla také obsahovat eh, takzvané soft nástroje, měkké nástroje, nejen ty tvrdé nástroje v článku 0103 Eh, se hovoří také o bankovní revizi makroobezřetnostního rámce. A máme také eh, obavy ohledně společenských bodů. Eh, zejména nevidíme důvod, proč hm, například se píše tento text v odstavci 2, takže žádáme o jeho zrušení. A to, co navrhuje komise, nás může vést tomu, že alespoň částečně se nám podaří tuto situaci eh, vyřešit. A v našem pozměňovacím návodu 421 se snažíme najít většinu pro eh, eh, odle, oddělení jednotlivých poměrů a bude tu zapotřebí mít ještě dalších mm, pákový poměr který bude eh, možné použít při další spolupráci. Děkuji za zelené. Svíko, Svenko. Eh, chtěl bych jenom eh, říci, co je nás, náš obecný přístup. Samozřejmě jsou zde detaily, které budeme řešit ve vyjednávání. Domníváme se ale, že tento parlament by se měl řádně zamyslet nad eh, stavu bankovní unie a také by měl brát v potaz eh, diskuze v radě. Na jedné straně chceme dokončit bankovní unii, eh, Víme, že dokončena ještě není. Je zde velká obava, že pokud dojde k regionální krizi, potom to, že neexistuje e, systém e, ochrany vkladů dostatečně, může e, to představovat velký problém a může to vést také k uniku kapitálu. Rovněž je třeba mít silný eh, systém eh, řízení krizí. Potřebujeme sdílení rizika, abychom stabilizovali bankovní unii. Na druhé straně, aby to bylo politicky přijatelné, potřebujeme silnější snižování rizika než jak jsme tomu byli svědky do posud. A proto co chceme udělat? Dokončit bankovní unii. A proto potřebujeme jako parlament eh, být ve vůdčí roli, eh, snažit se snižovat riziko a zároveň nesmíme eh, blokovat pokrok v radě. Nesmíme udělat takové kroky, která, které budou bránit pokroku eh, ve snižování rizika a ve sdílení rizika. Potřebujeme zda nalézt koncenzus. Vím, že eh, zpravodaj eh, má hodně podobný přístup a to velice vítáme. Budeme se muset podívat ale na jednotlivé detaily. Nicméně domníváme se, že stále ještě i s ohledem na globální pravidla existují banky, které mají eh, naprosto směšně nízké eh, pákové poměry. Takže my požadujeme vyšší pákový poměr, především eh, u větších bank. Na druhou stranu vidíme, že pravidla, která byla zavedena po krizi, vedla k tomu, že se objevilo hodně požadavků na oznamování, pravidla jsou velice složitá a nejsou přizpůsobená menším účastníkům na trhu. Děkuji zpravodaji, že zdůraznil eh, jednu věc. Nejsme proto, aby nyní eh, malé banky eh, byly méně jisté. Chceme vyšší Um, požadavky na vlastní kapitál, které budou um, vypočítávány odpovídajícím způsobem, ale zároveň uh, chceme, aby zde byly způsoby výpočtu, které budou přizpůsobené menším uh, bankám. Uh, je vidět, že je zde, nebo zpravodaj hovořil o potenciální alianci mezi CSU a zelenými. Eh, tato aliance v podstatě vychází z toho, že my jsme blízko eh, těm menším bankám, které poskytují, které financují investice do reálné ekonomiky. A co se od nich dozvídáme? Dozvídáme se od nich, že jsou připraveni eh, naplnit požadavky na vyšší vlastní kapitál, Nicméně finanční sektor nestabilizuje to, že budeme takovéto podniky zatěžovat dalšími a dalšími požadavky, například na oznamování. Podívejme se na Německo. V Německu je stále ještě hodně malých bank a jsme za to rádi. Slyšíme znovu a znovu stejné stížnosti od úvěrových institucí a bank. Já si myslím, že se musíme vyhnout toho, co se stalo po krizi, že snížíme vlastně konkurenci v bankovním sektoru, protože vytlačíme z trhu ty menší aktéry. A to rozhodně nebylo něco, co jsme chtěli udělat po krizi. Měli bychom mít radikálnější přístup v tom smyslu, že snížíme eh, byrokratické zatížení vyplývající eh, z nařízení, ale zároveň eh, udržíme konečný cíl celého balíčku. Pane Foxy, vy jste asi krátce hovořil s panem Kamalem. Já samozřejmě vítám váš závazek vůči mezinárodním standardům. Nicméně bych vás chtěl požádat, abyste v tom případě stáhnul svůj pozměňovací návrh 804, který požaduje snižování mezinárodních standardů. Ale to je jenom mé skromné doporučení. V každém případě si myslím, že bychom společně měli bránit mezinárodní standardy a požadovat ve svých pozměňovacích návrzích jejich oslabení. Markovali. Děkuji, pane předsedo. Naše pozměňovací návrhy usilují o to, abychom opětovně zavedli možnost reálné ekonomiky napravit eh, ty požadavky, které byly příliš eh, striktní pro banky, které v těchto letech především půjčovaly malým středním podnikům a rodinám. A abychom tedy našli řešení, které povzbudí znovu tento typ bank, spíš než aby je odrazovala. Jak to bylo těmi nadměrnými požadavky na kapitál. V tomto smyslu tedy předkládáme naše pozměňovací návrhy. Například jedná se o podporu PMI, bez toho, že bychom zaváděli nějaké prahy, eh, eh, pro sociální eh, podniky a také hm, pro zelenou energii a obnovitelné energie, aby tedy tato podpora mohla být podporova, podpora byla poskytována. Také je tu penalizace, která se týká eh, podniků, které používají eh, nebo vytváření emisí CO2. Co s tím souvisí? A eh, jsme trochu skeptičtí ohledně toho, co zde říká komise, ale pokud se budeme o infrastruktury, které jsou plně udržitelné s ze sociálního a ekologického pohledu, tak bychom eh, eh, chtěli podpořit, tedy aby měli lepší podmínky a eh, zaměříme se na malé a střední podniky, na rodiny a na to, aby banky, které jim poskytují půjčky, mohly mít jednodušší situaci. Záruka u těchto podniků by teda měla být nižší. Také jsme žádali, aby půjčky, které jsou zaručované mzdami, měli jednodušší, lehčí zacházení a tam, aby se tedy vážilo riziko na nižší úroveň, abychom nepodvázali trh v této oblasti. Co se týče pákového poměru, tak tam si přejeme závazný pákový poměr, ale chceme ho kalibrovat jinak podle jiných prahů, podle toho, jaké jsou k dispozici deriváty. A v našem návrhu na, no, my eh, chceme, aby zde byly 3%, pro nesystémové banky 6%, s těmi, které používají eh, eh, deriváty v 15-30% jejich obchodování a další 6 procentu u těch ostatních. Potom e, jiné koeficienty u pokrytí likvidit, dodatečný polštář u těch banek, které jsou nejvíce exponované. E, tam, kde jsou, e, tam, kde je likvidita a, a akcie vysoké kvality, tak tam chceme, aby opět bylo to riziko poměrně vyvážené patřičnými požadavky. Pro nás je důležité, abychom se snažili napravit situaci, která je teď. Ohledně článku 506, eh, tam žádáme zrušení celého tohoto článku, což otevírá možnosti výjimek u e, suverénního rizika a to podle nás, eh, ten stávající text by podle nás vedl k systémovému riziku a další nestabilitě, protože postupně tedy eh, se zbavit toho stávajícího postupu by bylo eh, nerozumné. Co se týče CRD, žádáme zavedení maximálního poměru eh, managementu oproti zaměstnancům a Myslíme si, že jednotlivé orgány musí mít patřičné pravomoci k tomu, aby mohly eh, mm, ještě případně žádat další požadavky od eh, banek, pokud je to zapotřebí, ohledně krytí likvidity. A to samozřejmě musí odpovídat proporčně možnému eh, riziku. A to jsou tedy některé z našich hlavních myšlenek, které si přejeme zohlednit Pan zpravodaj byl velice ochotný s námi diskutovat, mě jako další kolegové. Doufáme tedy, že celkově ten návrh eh, z parlamentu bude dobrý, že pomůže reálné ekonomice, protože v tuto chvíli především eurozona potřebuje stimulovat poptávku. Nemůžeme tedy příliš ty banky svazovat příliš eh, striktními pravidly. Děkuji. Marko Zanni. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji, protože v některých bodech jeho návrh je velice rozumný a je tam nepochybně prostor k tomu, abychom odvedli společně dobrou práci. V jiných eh, prvcích bude zapotřebí ještě diskutovat, budeme potřebovat eh, hlubší zamyšlení třeba, že ten postoj počáteční mi připadá velice pozitivní, je to otevřený postoj, zpravodaj spolupráce s všemi skupinami. Ohledně hlavních cílů naší práci. Jeden je samozřejmě široký a rozsáhle sdílený a to je ten, aby náš bankovní a finanční systém byl stabilnější a odolnější a připravenější nejen na to, aby unesl patřič, případné šoky, ale aby jim také mohl sektor předcházet. A my se teď chceme zaměřit na prevenci krizí prevenci systémových krizí ve finančním a bankovním sektoru spíš než na to, abychom eh, vytvářeli nějaké absorpční mechanismy eh, na období po krizi. To si myslím, že by podle mne mělo nás vést v naší práci. A druhý cíl, eh, myslím, že jej také sdílejí jiní kolegové a který podle mne je také důležitý, stejně jako ten předchozí, abychom měli inteligentní regulaci, protože tak, které už došlo v proběhu eh, krize, eh, a byla provedena ve spěchu, tak tato regulace musí být jednoduše proveditelná. Takovéto potíže jsme totiž viděli například při Eh, Regulace zaměřené na eh, boj proti krizím nebo předcházení krizím. A my se snažíme tyto texty zjednodušit, tak aby se jednoduše aplikovaly, aby byly také jednoduše srozumitelné jak pro občany, tak pro banky a především pro ty orgány, které pak mají eh, rozhodovat v této oblasti. A e, ne pokaždé byly k dispozici všechny nástroje, které by umožňovaly tu složitou regulaci nějakým způsobem interpretovat a dosáhnout e, jednoduše rozhodnutí. E, k těm nejdůležitějším tématům pro naši politickou skupinu. Je to téma koeficientu, nebo tedy pákového poměru. V jak už jsem uvedl, tento pákový poměr je koeficient, který je velice prostý, eh, docela srozumitelný a snadno ověřitelný. Takže je to jakýsi teploměr, který ukazuje eh, zdraví banky. Po velké krizi z roku 2013 už eh, trošku banky v tom něco udělaly, aby zvýšili eh, procento eh, tohoto pákového poměru, ale eh, v některých zemích to stále ještě nestačí, protože bankovní sektor, ty největší banky zejména, mají pákový poměr příliš nízký. A to znamená, že mají příliš vysoké riziko, se kterým pracují. Možná by bylo zapotřebí, aby se zvyšoval tento pákový poměr, možná bychom měli žádat bankovní sektor, aby se při eh, eh, Eh, při plnění těchto požadavků řídilo také eh, náklady na eh, plnění těchto těchto požadavků a prozatím se stává to, že tyto náklady následně převedou na bedra klientů. Podle mne je velice pozitivní to, co žádá pan zpravodaj. Já bych šel ještě o krok dál, ale aby se snižovala absorpce kapitálu na financování reálné ekonomiky, eh, tedy rodin a hypoték, které jsou zaručené, tam bychom měli mít flexibilnější postup. Všech, téměř všechny země eurozóny v mají eh, hypoteční trh, který se již trochu pozvedl eh, a je zapotřebí eh, předpokládat, že se bude absorbovat nižší úroveň eh, kapitálu ohledně eh, hypoték. Je to tedy méně riziková expozice. A protože je méně eh, riziková, tak by mělo být i menší e, absorbování kapitálu. To jsou hlavní body, na které bychom se měli zaměřit a e, já jsem přesvědčen, že je tu prostor pro to, abychom to prodiskutovali, abychom dosáhli stabilnějšího bankovního sektoru, který bude také e, jednodušší. Malé banky, poměrně souhlasím s tím, co říkal kolega od Zelených, Sven Gold, pozor na to, abychom neukládali příliš velké požadavky, velká břemena na malé banky, které nepředstavují systémové riziko. Ale současně nezapomínejme na propojení těchto malých bank, které sami o sobě někdy nemusí reprezentovat žádné riziko, ale právě proto, že mohou být úzce propojeny, tak ve svém celku následně potenciálně mohou mít systémové riziko. Grazie. Had... Děkuji. Ještě Ancender v rámci Catch Děkuji vám, pane předsedo, si také poděkuji panu zpravodaji za tento mm, první návrh. Bankovní balíček je jedním z nejdůležitějších legislativních textů tohoto období. My musíme velice e, moudře vybírat tak, abychom snižovali riziko, e, dosahovali stability a přitom prospívali růstu a zaměstnanosti. Myslím, že e, Evropa má určitá svá specifika, která musíme zohledňovat. A jak už jsem říkala, je to mezinárodní systém standardů, které musíme e, dodržovat, ale neměli bychom e, je pak ještě následně přehánět v evropské e, legislativě. A k tomu se váže celá řada bodů. Ohledně e, tržních rizik. Já teď nechápu, proč se mělo toto zavádět sem do tohoto balíčku o bankách. Bazilejský výbor sám oznámil, když pracoval posledně o určitých z těchto tématech, o standardech FRTB například, a chtěl začlenit tam revizní eh, klauzuly, která by odpovídala právě těmto potřebám a mohla by případně být potom pozměna na základě eh, další skutečnosti. A co se týče Eh, bankovní unie jako takové. Myslím, že to balíček eh, musí uznat eh, pokrok bankovní unie a musí chápat tedy jako jedinečný, jedinečné prostředí a, a také Eh, je zapotřebí se zabývat tím, které banky budou vyloučeny a eh, také zvažovat eh, tam, kde, jsou, kde je kapitálová likvidita 50 Ohledně transakcí, k nímž dochází v jednotlivých skupinách bank v rámci bankovní unie, musíme pro ně mít také patřičná opatření. Dlouhodobá likvidita je důležitá pro stabilní financování. A zde je důležité zvažovat úroveň používaných derivátů. Měli bychom se zbavit asymetrie v zacházení. A co se týče výjimek v článku 2 CRR, tam si myslím, že by tam některé výjimky měly zůstat nominální protože ty umožňují zachovat diverzitu u institucí a nejsem tedy proto, aby zde byla kategorická výjimka, tedy výjimka určitých kategorií, protože by to mohlo vést k právní nejistotě. A co se týče proporcionality, o ní jsme dnes ráno hodně hovořili. Chtěla bych o ní říct, že evropský bankovní systém je um, odlišný a má, máme tedy mít eh, jednotnou eh, jednotnou knihu pravidel, aby nedošlo k další eh, fragmentalizaci. A neměl by se podkopat určité standardy jako NSFR a banky, které využívají proporcionalitu, by měly také mít k dispozici mm, toto pro svůj vnitřní eh, model, aby, aby mohli rozvíjet své vnitřní modely. Já, já jsem tedy chtěla říct především toto a děkuji ještě jednou za pozornost. Děkuji. Další řečníky nemáme. Prosím, pane <clears throat> herzlichen, Dank für... Mnohokrát děkuji za rozmanité komentáře. Navázal bych na to poslední, co zde zaznělo. Já ehm, nemám takovou to obavu, takový to strach, že bychom se dostali k příliš jednoduchým eh, podmínkám pro instituty, které mohou eh, využít přiměřenosti, proporcionality. Ehm, především u NSFR eh, zde je odpovídající kalibrace to znamená, že na jedné straně a musí dodávat sice méně údajů, ale je zde přísnější kalibrace a e, zároveň e, na druhé straně to ale vede k většímu finančnímu zatížení těchto institucí. Takže je zde určitá rovnováha, takže myslím si, že je to výhodnější, ale ne méně e, bezpečné. A slyšeli jsme zde další návrhy, například o kolegy Kýkolda, ty jdou ještě dále. Máme speciální předpisy, které musí menší instituty v tuto chvíli splňovat, navíc nad rámec toho, co splňují velké instituty. A já si myslím, že žádný institut, žádná entita by neměla být takovýmto způsobem znevýhodňována, především pokud je i interní modely. Chtěl bych poděkovat za velice rozmanité návrhy, které jste nám eh, dnes dopoledne představili. Myslím, že ta diskuse eh, ukázala, že eh, pokud je o detaily, v některých věcech jsme daleko od sebe, ale v podstatě u všech těch bodů by se dalo říci, že pro kompromisní návrhy. Poté bude možnost nalézt širokou většinu, protože e, to směřování považuji u většiny z nás za podobné. Myslím si, že máme dobré šance e, mít nakonec e, vůči radě silný vyjednávací mandát a já doufám, že v detailech a budeme postupovat konstruktivně a nakonec se nám podaří dosáhnout dohody. Já se těším na další spolupráci a děkuji za náročnou diskuzi. Děkuji. Byla to skutečně velice plodná diskuze. A každý má trochu jiné obavy. Nicméně zdá se, že zde existuje potenciál pro rozumné kompromisy. Takže zde vidím naději, určitě to nebude jednoduché, ale doufejme, že nakonec snahy budou korunovány úspěchem a bude možné dodržet časový plán hlasování eh, v Ekonu 17. května. Eh, to je relativně dlouhá lhůta, ale ne až tak dlouhá s ohledem na to, kolik je pozměňovacích návrhů, takže vás čeká intenzivní práce, schůzky stínových zpravodajů a intenzivní diskuse. Nicméně myslím, že tato fáze začíná na dobrém základě a tak děkuji zpravodaji i všem stínovým zpravodajům. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o přeskum aktů přenesené pravomoci a, pravomoci a prováděcích opatření. Je to naše uh, 35. Uh, zasedání tohoto typu. Naším cílem je a zajistit transparentnost a efektivitu naší role v oblasti přeskumu aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Dnes naše diskuse bude o konečném technické radě eh, nařízení o krátkém prodeji z roku 2012. A vyslechneme si ESMU a komisi v reakci na tuto technickou radu, jaké jsou jejich hlavní závěry, pokud jde o přeskum nařízení. V prosinci ESMA předložila své stanovisko komisi a my bychom uvítali, pokud, eh, aby nám komise řekla, jestli už má nějaké plány, pokud jde o ty eh, tři hlavní bloky eh, výjimky pro tvorbu trhu, krátkodobé zákazy a transparentnost NSP a požadavky na zveřejňování. Dostali jste informace od ESMI. Víte, že parlament dokončil jednání v roce 2011 a Pascal byl eh, zpravodajem pro za zelené. Takže to je určitě eh, něco, co je blízké srdci Filipovi. Filipa. Já bych zde chtěl přivítat eh, zástupce komise z generálního ředitelství FISMA a také z ESMI. Dostanete nyní slovo na krátký úvod. Chtěl bych vás požádat, aby jste nehovořili každý déle než pět minut. A nejdříve si vyslechneme ESMu. A řeknou nám o návrzích eh, své technické ehm, rady a poté dostane slovo komise. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Mnohokrát děkuji za pozvání Eh, zde dnes eh, vystoupit o technické radě ESMI, o bodech eh, nařízení o krátkém prodeji. Já bych se s váma chtěla podělit o naše názory na tuto věc. Pokusili jsme se tu technickou radu vytvořit na základě našich zkušeností s implementací tohoto nářízení. Dostali jsme formální mandát od komise v lednu minulého roku. Požádali nás o technickou radu k některým bodům nařízení SSR, které vstoupilo v platnost v listopadu 2012. Po veřejné konzultaci jsme předložili technickou radu komisi v prosinci. Technická rada se soustředí na tři hlavní témata. Za prvé eh, výjimky pro eh, tvorbu trhu a také definice tvorby trhu. Eh, dále postupy pro krátkodobé omezení krátkých prodojů a rovněž transparentnost NSP. V rámci technické Rady eh, jsme se snažili podporovat především větší transparentnost, pokud jde o požadavky a zároveň jsme se snažili omezovat riziko obcházení. Eh, provedli jsme šetření eh, národních odpovědných úřadů, aby jsme zjistili, jak probíhá implementace v praxi a zároveň jsme provedli veřejnou konzultaci. Dostali jsme jenom omezené množství odpovědí a bylo jich asi 20. Kvůli tomuto omezenému feedbacku feedbacku a také kvůli tomu, že 3. ledna eh, vstoupil v platnost MIFID 2. Myslím, že existují stále ještě některé oblasti, kde možná budeme muset eh, změnit v budoucnu svá doporučení. Například eh, pokud jde o implementaci MIFIDu a MIFIRu, budeme mít později eh, více informací o implementaci některých otázkách, například pokud jde o údaje od firm, zároveň budeme vědět více, eh, pokud jde o systematické internalizátory a eh, rovněž určitě budeme vědět více o tvorbě trhu v kontextu MIFIDu. A už eh, k nám plynou některé informace, eh, nicméně v budoucnu jich bude určitě více. Pokud jde o to první hlavní téma mandátu, to je eh, výjimka pro tvorbu trhu. Naše technická rada doporučuje šest věcí. Za prvé, podržet nebo zanechat to rozlišování definice Ehm, ehm, jak je v MIFIDu 2 a jak je ehm, v SSR. Myslíme si, že tyto dvě definice jsou v pořádku. E, dále e, myslíme si, e, že ten požadavek na členství je v pořádku. Dále, pokud jde o tvorbu trhu u OTC, tam eh, požadavek nebude. Rovněž eh, eh, navrhujeme rozšíření eh, výjimek eh, například eh, na konvertibilní dluhopisy a upisovací práva a tak dále. Kromě toho zavádíme nové požadavky na podávání informací ve formě jakéhosi varování pro odpovědné úřady. Eh, v případě, že nějaká krátká pozice se drží delší dobu. Eh, to by umožnilo úřadům efektivně dohlížet eh, nad krátkými pozicemi. A dále navrhujeme větší flexibilitu pro příslušné úřady. Eh, tak, aby eh, oznamování eh, bylo efektivnější. Dále druhé téma, krátkodobé omezení krátkých prodejů. Neexistuje dostatek důkazů pro to, že by se tato věc měla posílit. Zároveň aplikace v Evropské unii je omezená. Tyto, tato ustanovení mají omezený, omezenou platnost omezený rozsah. My eh, navrhujeme, aby zde nebyl jenom zákaz krátkého prodeje, ale aby zde byl eh, zákaz um, ne úplný zákaz krátkého prodeje, ale spíše omezení toho, že by se navyšoval počet krátkých pozic. Kromě toho eh, jsme navrhli, že pouze eh, kompetentní úřady eh, zodpovědné za entity, kde je největší likvidita v daných nástrojích, pouze ty mohou rozhodnout o krátkodobém zákazu. Žádné další odpovědné úřady by pak neměly možnost do toho zasahovat. Myslíme si, že je to přiměřené. Jedná se o velice krátkodobé opatření které může být efektivní. A, a za třetí, navrhujeme změnu také, pokud jde o akcie a státní dluhopisy. A třetí oblast, transparentnost Eh, NSP a požadavky na oznamování. Zde navrhujeme změny i podržení si některých věcí. Chceme, aby zůstaly současné eh, limity 0,2 eh, a 0,5 u veřejného podávání informací. Dále domníváme se, že by měla být eh, zrušena požadavka na, eh, že by měl být zrušený požadavek na eh, příslušné orgány, pokud je o pravidelné zveřejňování. A také pokud dojde k překročení hranic, potom oznamování by mělo proběhnout do 14.30 daný den. Zároveň chceme centralizovaný systém ehm, v Evropě, který, eh, kam se budou podávat informace. Eh, za páté eh, navrhujeme vyjasnit to, jakým způsobem se bude vypočítávat, ehm, jakým způsobem se budou vypočítávat údaje. Rovněž se domníváme, že by se měly využívat LEI, to znamená identifikátory právnických osob, při podávání informací tak, aby dozorčí orgány měly eh, jasno v tom, o koho se jedná a rovněž eh, navrhujeme eh, nominální metodu pro výpočet dluhu u spotových i dalších transakcí. Takže to jsou tři oblasti, u kterých jsme e, vyjádřili svůj e, postoj, jak nás požádala komise a jsem velice ráda, že se zajímáte o toto téma. Ráda odpovím na vaše otázky. Děkuji. Nyní dám slovo komisi. Děkuji mnohokrát. Všechny zdravím. I my chceme poděkovat Esmě za <coughs> eh, tuto detailní analýzu, i my eh, vlastně v našem mandátu jsme specifikovali všechna témata, takže oni se k tomu vyjádřila. Ehm, jednak jsou to eh, kritéria pro členství v těch výjimkách eh, pro tvorbu trhu. Mm, se zájmem jsme si také přečetli empirické důkazy o využití tohoto nařízení. Je zajímavé, že se využilo 2 46 krát v celé své historii. V Itálii, v Portugalsku a vlastně pouze tedy ve vztahu k akcím a nikdy ve vztahu k e, dluhům států. Takže to si přitom myslím, že byl hlavní cíl toho nástroje. E, takže mm, dobře, máme tady návrhy na některé technické změny my jako komise se podíváme hlavně na, fan, na, na základní fungování tohoto nařízení, tak abychom um, si odpověděli na otázku, zda se opravdu zabývá um, tím, uh, kvůli čemu vzniklo. Esma už říkala, že to tedy velmi dobře funguje na takové všeobecné úrovni. Měli bychom <clears throat> velmi opatrně si klást otázku, proč se to tedy nikdy nezaměřilo na, na, na, na to cílové publikum, řekněme. A to je zpráva, na kterou zatím zpráva ESMI neodpovídá. To není e, kritika této zprávy, protože my jsme tuhle tu otázku nepoložili. Ale řekněme, že ta otázka vyvstává ve chvíli, kdy se podíváme na statistiku toho, kde se to používá a jak. Co se týče tedy eh, jakési, jakéhosi harmonogramu, teď začneme s technickým poradenstvím. Eh, v legislativním kalendáři této komise už eh, jsme tedy v pozdní části, protože nás čeká pouze asi 25 měsíců, takže jestli to povede ještě k legislativní aktivitě ve stávajícím mandátu komise, o tom pochybuji tedy i vzhledem k tomu, jak je načesována ta zpráva mm. Nicméně spolu s ESMou se podíváme na to, zda některé z těch technických eh, zlepšení bychom mohli implementovat na eh, eh, vlastně podzákonné tedy úrovni. To znamená na úrovni 2. Děkuji. Děkuji. Asi bychom také měli vzít v potaz skutečnost, že e, vlastně to bylo ve fázi e, krizi státních měn a <clears throat> řekněme, to se potom zastavilo, tak já ani nevím, jestli uplynula dostatečně dlouhá doba na to, abychom tedy řekli, že potom, co zasáhla ECB a ta krize skončila, tak e, už tenhle nástroj nepotřebujeme. Protože co když se ta krize vrátí? nechci zabírat více času, teď má zase prostor Filip. Eh, Roberto, já jsem se dívala, díval na tebe, když hovořil zástupce komise, protože říkal jsem si, čteš třeba Finanční Times nebo tisk, protože vlastně trh byl úplně zaplaven likviditou takže je jasné, že se to, tento nástroj nevyužil. Čtěte si někdy noviny a zamyslete se nad kontextem, v němž působíme. A pak si možná eh, uvědomíte, jaká je realita. Nežijeme v nějaké bublině. Pokud se to nepoužilo, tak je to z nějakého důvodu. A eh, vlastně test eh, toho přijde až ve chvíli, kdy se budeme nacházet v krizi ale na základě politiky, kterou uplatnila ECB, by bylo téměř nemožné uplatnit tyto nástroje, protože na trhu není napětí. Já respektuji i komisi, ale já si myslím, že vy tady vlastně eh, jak si srážíte renomé komise svými připomínkami. A teď tedy k práci ESMI. Vy jste říkali, že na základě MIFI 2 je potřeba eh, přeskoumat doporučení. To je vlastně takové, taková eh, plošná připomínka? Eh, říkáte tím, že tedy přinesete nějakou revidovanou verzi a nic jiného teda zatím nemáme dělat, nebo to je nějak cílené doporučení, které teprve přinesete? Asi tedy nás čeká ještě další analýza z vaší instituce. nyní už ale e, přeci jenom můžeme začít dělat doporučení. Hmm, což vy děláte. E, tady hovoříte například taky o změně znění některých článků, o změně některých vodítek e, ze strany RTS, taky co se týče vlastně míry těch mandátů RTS a Takže eh, každopádně mě by zajímalo, jaké jsou záměry komise, když možná eh, předloží nějaký legislativní návrh. Některé věci, které doporučí ESMA, eh, vyžadují přímo tedy legislativní kroky. Takže mě by zajímalo, jestli jste to probrali s komisí. Pro nás byly zajímavé ty technické rady, kde například doporučujete modifikovat působnost eh, toho krátkodobého zákazu, což má potom dopad na, ty, eh, na ten obchod OTC. Ehm, potom vlastně se změní ten zákaz eh, při, na, na zákaz tedy zvětšení přirozené pozice. A mě by zajímalo, zda si uvědomujete, že existují některé případy tedy takovýchto obcházení zákonů. Eh, už k tomu došlo, jak o tom tedy hovoříte, o této možnosti ve své zprávě? Děkuji. Markus Serber, děkuji mnohokrát. Děkuji za představení této zprávy. kolega právě potvrdil, že eh, ty naše eh, trhy samozřejmě už anticipovaly a eh, ty bondy už ne, neodistily, takže já si myslím, že to taky můžeme řekněme, přiřadit našemu dobrému zákonodárství a ne, nějak, ne pouze finančním tokům já si myslím, že vlastně teď z toho můžeme eh, vyvodit pozitivní závěry a já si myslím, že ani doporučení ESMI nepředpokládají nějaké všeobecné změny, spíše eh, technické připomínky. A Mm, taky se ještě dobře pomíná, vzpomínám na diskusi, kterou jsme tenkrát eh, vedli, když si ty to vlastně takhle eh, prognostikoval a vlastně nakonec západ nepadl a tak. Eh, takže validita dat. ESMA říká, že ve chvíli analýzy data z MIFI 2, transační spravodajství, k počtu systematických internalizací a těm tržně tvorným aktivitám ještě nebyly k dispozici, takže mě by zajímalo, nakolik vlastně to, že nebyly k dispozici, ovlivnili tu analýzu. Mohlo z toho vzejít něco jiného, kdybychom ta data měli? A máme zatím informaci, jak vlastně tedy na- nakládáme s tím vstupem v platnost MIFI 2, jaké to má tedy dopady na ta opatření, které dopo, která doporučujete. K těm krátkodobým zákazům a indexovanému obchodování, tak ESMA navrhuje rozšířený rámec pro krátkodobé zákazy. E, tady vlastně tedy tomu říkáme short term bans. E, to by mě nemělo platit tam, kde vlastně máme nějaké e, indexy a Máme indexové in- investory, investiční strategie, které by vlastně tedy neměly vést k nějakým eh, velkým tam dírám. A potom například státní půjčky. Tady by se zase měly ty signifikantní částky přeskoumat A teď vlastně mě, mě jde o to, co stojí za tímto návrhem. Eh, jsou tam nějaké empirické údaje, které ukazují, že ty Prahy, které máme nyní, jsou příliš vysoké nebo příliš nízké. Takže co tedy je eh, nějaký eh, zásadní cenový pokles oproti tomu signifikantnímu? A Potom máme eh, tedy stávající systémy eh, NCA se v tuto chvíli značně liší. Eh, je tam, je tam tedy, jsou tam velké rozdíly a mě by zajímalo, jak vlastně nějaké sjednocení takového systému, jak byste to financovali, příspěvky nějakých vnitrostátních orgánů nebo vlastními prostředky účastníků na trhu. Takže to by mě tedy zajímalo. Děkuji. Děkuji. Pan Kamal, prosím. Eh, já jsem čekal, že eh, budete hovořit jménem SAD, takže eh, děkuji tedy, že jste mě vyvolal už teď. Bylo to opravdu laskavé tedy. Mohl bych vám takhle děkovat ještě dlouho, ale možná už bych měl přejít k tomu, abych tady řekl, co jsem chtěl říct. Takže dlouho jsme o tom hovořili já si pamatuji, že vlastně to nařízení short selling, vlastně e, se, e, to jsme e, začali ještě, když jsme hovořili o MIFIDu, tak jsme řekli, ne, dobrá, uděláme si oddělené nařízení. A potom tam někdo ještě chtěl dát ne- nekryté suverénní CDS, protože lidi si o tom dělali starosti, dělali si starosti o těchto nástrojích a my ještě stále plně nechápeme všechny problémy, které se pojí tedy se, se, se s CDO a s CDS. Především jsme to nevěděli v té době. A jedna z, z jaksi poučení bylo, jak to vlastně potom vypadá na rozvaze. Všechny finanční instituce si nejprve tedy dají ty výnosy na začátek, ale nedají si tam dostatek pro možné ztráty. A to je vlastně asi největší eh, poučení z toho, jak jsme s tím naložili. A teď se vrátíme tedy k tomu Eh, kontextu tohoto přeskumu. My jako skupina EKR podporujeme cíl komise eh, podpořit eh, tenhle ten rozvoj. Také souhlasíme s komentáři ESMI a líbí se nám, že se to zaměřuje na tržní likviditu, na tvorbu trhu, na technické rady mě zaujalo, že ESMA byla zklamaná nedostatečným feedbackem konzultace a Eh, Kosma, eh, ESMA také říká, eh, to je pro nás důležité, to načasování, jak to vlastně hraje souhru s MIFID 2, MIFIR a vlastně, že tedy ten vstup platnost 3. ledna a jak, co, co, co tedy vlastně s těmi eh, povinnostmi podávat eh, zprávy a vlastně vůbec jako celý ten nový režim ve chvíli, kdy, kdy se to teď stano, stane celé systematické. A já mám dvě všeobecné otázky, ještě potom přejdu k dalším věcem. Kolik času myslíte, že potřebujeme, abychom eh, um, vyhodnotili relevantní dopad? A co ještě může vzejít tedy, nebo výjít na světlo? Ale mě by zajímalo, jaké jsou třeba možné nějaké neznámé veličiny. Je tam něco? Kromě toho tedy mm, ESMA doporučuje diferenci, diferenciaci mezi eh, aktéry, tedy tvorby trhy a eh, tvůrcem trhu. Eh, takže vlastně mm, tohle by asi povedlo k tomu, aby ti tvůrci trhy poskytovali nadále služby a likviditu na trh, ale e, ta definice by se možná měla e, revidovat, tak aby se řeklo, že některé tyto e, aktivity tvorby trhu mohou být tedy napojeny na to OTC a já tady mám ještě otázky. Kde máme důkazy, že obchodování OTC přispívá k narušování trhu a proto je tedy potřeba to měnit? Eh, a když se podíváme na eh, pracovní dokument RSEB o bankovní stabilitě, tam je vlastně řečeno, že krátkodobé zákazy nejsou nutně propojeny s návratem stability, ale naopak tam může být eh, větší možnost eh, krachu. Takže co je zatím? Eh, někdy my víme, když prostě nakládáme s těmi neznámými veličinami, tak samozřejmě trošku spekulujeme. A ještě by mě zajímalo vysvětlení návrhu ESMY, že národní příslušný orgán může někdy vnutit zákaz, aniž ostatní eh, příslušné orgány v jiných státech by se proti tomu mohly ohradit. A co tohle? A co nějaké ne- neočekávané důsledky? Mohlo by to třeba mít nějaký destabilizační eh, dopad na eh, evropské trhy? A když tedy hovoříme o tržní likviditě, tak jak tahle ta doporučení zlepší likviditu? když se teď vrací, vrátíme k tomu, jak to vstupuje do, do, do, do vztahu s MIFID 2 a MIFIRem, tady máme problém třeba možná s plněním a poskytování zpráv. Tady jsou jasné požadavky na, poža- na poskytování zpráv a vzhledem k tomu, že se to tedy aktualizuje denně, ale tady jsou eh, třeba nějaké výjimky, které se aktualizují vlastně každé dva roky. Tak eh, co když eh, máme tady nějaký problém? je potřeba tam něco operačně přizpůsobit, tak aby, aby tedy byla zajištěna shoda, aby bylo zajištěno plnění eh, toho zákazu eh, krátkodobého prodaje. A taky si myslím, že máme v roce 2018 očekáváno tedy pravidelnou aktualizaci eh, tohoto nařízení ale co, co kdyby tedy se mohlo stát, že potom někdo se nedostane na ten eh, aktualizovaný seznam až do um, jara 2020? Mě, chy, možná jsem tam něco nepochopil, o čeho se snažíte dosáhnout, ale každopádně těším se na vaše připomínky. Thank you very much. Děkuji. No, so we have, uh, um, so I... Eh, GUE ani ALDE to nemají zástupce. Myslím, že jste obdrželi celou eh, řadu eh, dotazů. Já jsem nebyl konkrétně zodpovědný za tento dokument. Slyšeli jste také dotazy na mechanizmy týkající se Prahu. A myslím, že tady máte dost značné množství materiálu na to, abyste mohli odpovědět zástupkyně. Esmi odpoví jako první. Uh, Děkuji vám mnohokrát za všechny tyto dotazy. Budu se snažit je projít jeden po druhém. Hned na úvod eh, to, co my doporučujeme ohledně eh, krátkodobého zákazu eh, krátkého prodeje, tam se jedná o krátkodobý zákaz. Proto tedy nedoporučujeme něco ohledně efektivity dlouhodobého zákazu. Tam bylo 12 dlouhodobých zák- odkazů od eh, uplatnění eh, re, regulace týkající se prodeje na krátko, abyste měli tedy takže to bylo celkem 46, jak jste slyšeli, ale souviselo to opravdu eh, s krátkodobým zákazem. To byl tedy mm, úvodní příspěvek a nyní. Víme, že s MIFIDem 2 můžou přijít další eh, důkazy, které by nás přivedly dalšímu myšlení. My si nemyslíme, že bychom naše doporučení na základě těchto důkazů zásadním způsobem přepracovali, protože možná dojde k nějaké mírné modifikaci, eh, která může být prospěšná na základě získaných údajů. Ale většina našich doporučení eh, týkajících se regulace prodeje nakrátko zůstane, jaká je Co čekáme, že přinese MIFID? Vidíme, že máme mnohem systematičtější internalizátory a ohledně registrů víme, že je tu notifikace vnitrostátním orgánům a ESMě a teď jsme u nějakých 89 alespoň notifikací. Máme téměř všechny notifikace od eh, vnitrostátních orgánů a do určité míry tedy už to eh, funguje, ale teď je ještě příliš brzy na to, abychom hovořili o dopadu celkovém eh, této, eh, této regulace. A navíc ta data jsou poměrně čerstvá, některá jsme získali nepřed 6 týdny, takže můžeme říci, že za 12 měsíců se nám daří získat údaj, ale nemáme ještě ale úplně přesný obrázek. Většina doporučení, která jsme doposud dávali, nebude nějak mm, změněna zásadním způsobem po získání těchto údajů. Další dotazy se týkaly otázky My si neuvědomujeme, že by to docházelo k nějakému velkému množství obcházení eh, pravidel, ale jsme velice obezřetní ohledně toho, kdy eh, se budete snažit dosáhnout nějakého obchodu, tak se budete snažit toho dosáhnout vaš, pro vás nejvhodnějším způsobem. Takže expozice derivátů v projedna krátko je určitě vhodným způsobem. A my chceme tady sladit eh, krátkodobý zákaz, to jeho definici, s definicí dlouhodobého zákazu, tak aby se nedlo přímé prodej, ale spíše o inkluzivnější koncepci eh, NSP. A to by nám umožnilo také se vypořádat s možným obcházením pravidel prostřednictvím derivátů. Další dotaz byl zaměřen na státní Prahy, na tedy Prahy týkající se státního dluhu. To je na straně 39 naší zprávy, kde se zaměřujeme konkrétně na Prahy a na ehm, poznatky, eh, které by mohly vést k určitému zákazu. A vidíme tady, že u akcí je to zhruba kolem těch Prahů, které se teď používají, proto také doporučujeme, aby se neměnily. Ohledně e, státních dluhů, tam nemáme v tuto chvíli žádné skutečné poznatky, žádná data, protože nic v tuto chvíli se to nepoužívá, žádné takové zákony se teď nepoužívají. Takže to, co my navrhujeme na základě empirické zkušenosti, a to tedy uvádíme v této zprávě, a naše dosavadní zkušenosti nám ukazují, že pro e, státní dluh e, ty Prahy nemusí fungovat přesně tak, jak jak jsme chtěli, ale máme na to velice omezené eh, údaje abychom to mohli otevřeně tvrdit. Co se týče mechanismu transparentnosti, o kterém hovořil pan Ferber a financování tohoto mechanismu, samozřejmě, že jsme velice opatrní, protože víme, že by to mohlo být prospěšné mít určitý ústřední systém, ale na druhé straně, kdo by to zaplatil, jakým způsobem by fungoval, jaký by měl eh, mm, operativní eh, dopad. Ano, mohlo by to být prospěšné, ale to bychom to musí mnohem lépe propracované a mohli bychom vědět, zda je to eh, skutečně eh, výhodné co do přínosu a výdajů. A eh, a um, samozřejmě, že by to mohlo přinést také mm, menší výdaje na uh, vykazování. Proč si myslíme, že tvůr, u tvůrců trhu je rozdíl uh, u regulace mm, Eh, sladění a nesladění eh, prody na krátko. Ta koncepce je trochu odlišná. Jedná se o pole působnosti definice MIFIDu, která je mnohem širší a rozmanitější. Zatímco my teď ohledně toho nařízení o mm, krátkém prodeji, tady se jedná spíše o výjimku eh, pro krátkodobý zákaz. Takže si myslíme, že má smysl tady toto Eh, znění ponechat. Eh, A myslím, že jsem odpověděla snad eh, na většinu otázek, ale jestli jsem na něco zapomněla, prosím, připomeňte mi to. Jaké je tedy to sladění? Mezi tím těmi definicemi v textu a MIFIDem. Ano, teď je tam poměrně jasná, jasný rozdíl v definici. Co se týče těch, toho seznamu vyňatých akcí, ehm, tak tam potřebujeme na to eh, informace od vnitrostátních orgánů ehm, a mm, to znamená, že nejdřív se musíme zaměřit na to, co musíme teď udělat pořádně, než eh, budeme získávat eh, údaje od těch vnitrostátních orgánů pravidelněji, rychleji. Ale teď je příliš brzy na to, abychom tlačili i na tuto věc. Eh, samozřejmě, že si přejeme vytvořit eh, transparentnost i v této oblasti trhu pro, pro hráče na trhu. Děkuji. To bylo hodně dotazů. Další dotazy máme na komisi. Tak jaký je váš plán na komisi? Děkuji. Možná bych měl upřesnit eh, ohledně toho komentáře na eh, pana Lamberta, ohledně těch statistických důkazů. Statistický důkaz je zajímavá věc do té míry, do jaké omezení v článku 23 byly použity také na akcie a na eh, snižování u akcí. Na stránce 101 Eh, říkáme, že sice jsme pozorovali významným způsobem, že práh pro eh, státní dluh byl dosažen, tam je 7% nárůst zisku, eh, v našich příkladech i takže tam tedy podle našich pozorování eh, tento prach byl naplněn. Bylo rozhodnuto, že, nedo, eh, že nedojde k tedy krátkému zákazu. A to je velice zajímavá věc. Původně jsme si mysleli, že jakmile se dosáhne tedy toho prahu, nebo je překoná ten práh, tak ty zákazy by byly automaticky eh, zahájeny, ale vnitrostátní orgány se rozhodně tak neučiní. A to je zajímavé empirické zkoumání. Myslím, že musíme to proskoumat ještě hlouběji, proč NCA neaplikovali tedy tyto zákazy ale oni eh, to pravděpodobně neaplikovali, protože znali ty eh, příčiny, které eh, způsobily tuto situaci, protože například tam trhu došlo k jiné události, která tento pokles mm, vysvětlovala a proto ten krátkodobý zákaz neuplatnili tyto vnitrostátní orgány NCA. A to mě vede k vašemu dotazu o našich plánech. Myslím, že protože nám šlo o likviditu, o aplikaci výjimek pro vytváření trhu a, a m, mm, různé povinnosti a podobně mezi členskými státy. A vítáme tedy závěr ESMA, že bychom měli využívat e, to zákazu ESMA, pokud e, jste členem jedné platformy v EU, tak byste měli e, využívat tuto výjimku na tvorbě trhu protože to je ta nejlepší forma, forma likvidity. A pokud budeme takto správně plnit tato pravidla i patřičným legislativním e, procesem, jehož načasování je teď poněkud složité, e, tak samozřejmě budeme souhlasit tam i, i s ESMO. Samozřejmě také sympatizujeme s návrhem ESMI v tom smyslu, že pokud si ponecháte delší dobu e, krátkodobou pozici a jste tvůrcem trhu, Eh, tak by to eh, tak by měli vědět eh, NCA, co se děje na trhu, proto by měli být notifikováni. A zaměřím se na to zásadní. Pokud můžeme ty výjimky tvorby trhu že to je například pro vytváření trhu, že tedy členství v jedné platformě na to stačí a s tím samozřejmě můžeme říci i to, že pokud začnete ale si uchovávat pozice na delší dobu, tak musíte notifikovat NCA. A to si myslím, že by bylo velice kvalitní zlepšení systému. Doufáme, že se nám to podaří dosáhnout bez legislativní změny, protože vám teď nemohu z, mého, z mé pozice eh, poskytnout žádné záruky, protože legislativní program komise už je plný až do letní eh, pauzy. Je tam celá řada různých iniciativ o, o eh, seznamech eh, malých středních podniků, udržitelné financování a nemůžeme tedy k tomu další věci doplnit. Pragmatické by tedy bylo vyjasnit tyto výjimky pro tvůrce trhu a, a případně se dohodnout se ESMou na notifikace u drž- dlouhodobějšího držení pozic. Děkuji. Myslím, že už se nám to panoráma jasní. Budeme potřebovat ještě více údajů a budeme nadále sledovat vaši práci. A budeme od vás očekávat aktualizaci údajů, jak eh, z komise, nebo pokud se rozhodnete pro legislativní cestu, nebo pro jiné nástroje společně s ESMou. Já jsem přesvědčen, že Filip s vámi nadále v tom bude komunikovat. Ať už na úrovni výboru Ekon nebo na vyjednávací úrovni, pokud jde k nějaké změně názoru, eh, takže nás budete informovat, eh, pokud bychom něco měli změnit. Takže tímto můžeme dokončit toto dlouhé zasedání výboru Ekon. Všem vám přeji plodný víkend a další zasedání bude v pondělí od tří odpoledne a potom v úterý ráno. Děkuji vám mnohokrát za